Okay. Ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Začali bychom zasedání. A nejprve tedy prohlášení od eh, tlumočníků. Dnes je 30 šestý den našich aktivit vyjadřující protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníků, protože našim kolegům bylo pro toto zasedání nařízena pracovní povinnost. Nebude zasedání dočeno přerušením práce, nicméně se jedná o výrazné omezení našeho práva na stávku. Na tomto zásedání proto nebude poskytnuta práce přes čas. Děkujeme za pochopení. Předseda. Nyní se budeme věnovat našemu pořadu jednání. Týká se Brexitu a legislativy v souvislosti s Brexitem. A jedná se o rozdělení celních kvót VTO mezi EU a Spojeným královstvím. A zpravodajkou je Gudelivé Questot Robot, které nyní dávám slovo na pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že Brexit nám eh, přináší spoustu zajímavých témat, když jsem se ráno dívala na televizi, CNN, francouzské, belgické, i, e, britské. Novináři nám přinesli spoustu zajímavých zpráv, které vypadají na první pohled zajímavější než ty technické záležitosti, které zde projednáváme. Ale zdá se, že nyní tedy projednáváme poprvé konkrétní technickou záležitost v následujícím duchu mého pohledu nadále bohužel ten Brexit, já si myslím, že to bylo nesprávné, krásné rozhodnutí, ale dobrá. Takže to vypadá, že ten Brexit bude. No a v každé oblasti to bude mít důsledky. Neustále to opakujeme, ale přece jenom je takový pocit, že na obou stranách kanálu La Manche se o tom tak nějak ví, Nicméně se podle toho ne tak úplně jedná, že to tedy bude mít přímé dopady a že se ten termín blíží čím dál tím více. Takže, jak již bylo řečeno, nyní poprvé komise učinila konkrétní krok tím, že vytvořila nařízení o rozdělení celních kvót uvedených v listy VTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a změně nařízení Rady Evropských společenství 32 2000. Obecně je to nesmírně technická záležitost, to je schopná komise vylíčit lépe než já. Jak si to tedy eh, představují v komisi, že ty celní kvoty se budou tak proporcionálně používat tak jako dosud. Já jsem dostala takový příklad, týkal se Týká se brosky. Meruně. Takže kdyby se to dělalo tak jako dosud, tak mám ale celou tu kvótu a kdyby se tedy nevzalo to 100%, ale jenom 60 a v těch 60 by se to potom nějakým poměrným Eh, způsobem rozděl 12 ku 48, tak se to pak celé propočítá. A nakonec ten výsledek vždy bude 100, ať už eh, ta kvota bude nebo nebude vyčerpaná. Mně to tedy na první pohled se zdálo být matematicky dosti logické, ale a s tím se dostávám na řadu já. Proč a jak to takto dělá komise, to píše v eh, boudech odůvodnění. Všechno ostatní je eh, takové účetnictví, třeba ta příloha, to je takový balíček, tam je spousta čísel, netýká se jenom meruněk, ale i dalšího. Legislativně se nedá nic dělat, prostě můžete jenom převzít ta čísla, pokud se dohodnete na tom základním principu. Ale co by šlo udělat, kdyby někdo z nás to chtěl udělat, si prostě sednout a navrhnout nějaký alternativní vzoreček. Potom vlastně z titulu naše zákonodárné moci bychom zde mohli mít, řekněme, jiný algoritmus, jinou matici a potom prostě diskutovat v rámci trialogu s radou a rozhodnout o tom, že ten náš výpočet je v něčem lepší. Já jsem kdysi studovala fyziku, tak mě to přišlo celkem takové standardní a pochopitelné to, co oni tam tvrdí. Ale jsem toho názoru, že toto je jediné, co se jakž takž blíží legislativě. Tak tuto záležitost by bylo vhodné převzít tedy do hlavní části textu z těch úvodních ustanovení. A aby to celé vypadalo ještě pěkně, tak by se tam měl napsat konkrétní algoritmus. Mně by se to líbilo, protože já, když jsem psala doktorskou práci a potom jsem pracovala ve výzkumu, takže mně se matematické vzorečky strašně líbí. A byla bych ráda, kdyby tady eh, komise předložila ty algoritmy, tak jako to dělá také Facebook. Tím bychom se chovali velice aktuálně. Já jsem to vyjádřila trochu ironicky, ale chci říci, že principiálně si myslím, že to, co předkládá komise, je smysluplné. Asi budeme diskutovat o tom, po XT, nakolik aktiv přenesené pravomoci a prováděcí právní akty je třeba od sebe oddělovat nebo nikoli. Ale tak na to ještě bude čas později. Co se týče té první výměny názorů, tak si myslím, že toto je tak nějak ten základ. To jsou ty základní myšlenky. Ale mám ještě jednu věc na srdci. Opravdu doufám, že toto se v této podobě neprojeví nakonec a že se nám podaří najít nějakou nějaké otevřenější, udržitelnější, hmatatelnější řešení, no ale to nezáleží na nás. Děkuji. Děkuji a není za SAD David Martin, který zastupuje kolegu. Thanks, I just... Děkuji. Dovolte mi omluvit se za kolegů v kontextu toho, co se děje v Británii. Jsem dostal včera dobrý tweet eh, o omluvou Itálie. Itálie tedy, my se vám omlouváme, protože na začátku léta eh, jsme si dopřáli italské počasí, pak jsme Itálii porazili ve fotbale a nyní vás porážíme i pokud jde o naši politiku. Já myslím tedy, že to stanovisko v podstatě obsahuje korektní pozici vůči tarifům, ale mám k tomu několik otázek. Někteří naši členové vyjádřili určité obavy, mm, tedy našeho společenství, zvláště Nový Zéland navrhuje, aby Spojené království a zbytek Evropy byly nadále z pohledu kvót považovány za jedno se skupením protože tady, tady je určitá eh, tradice takovéhoto regionálního přístupu a Nový Zéland by si rád tento, tuto možnost ponechal. Mě by zajímalo, jestli to je varianta, kterou jste zvažovali. Také, pokud jde o to, jak funguje VTO, a jak tady vlastně a věci zdlouhavě běží, si kladou otázku, jestli tedy není na čase předložit právně podloženou žádost, protože víme, že pak se dlouho nic nebude dít. A to je moje otázka tedy vlastně i na komisi. Dobré ráno, kolegové. Já jsem si nemyslela, že budu začínat dnešní den tím, že opět budu vysvětlovat stanovisko britské vlády k Brexitu, který běží, který chceme prosadit. A proto logicky máme i tuto diskuzi o tom, jak budeme řešit zavádění tarifů. Hladký průběh celého procesu je nezbytným předpokladem proto, abychom neznepokojili naše partnery na úrovni VTO, abychom je ujistili, že tedy obchody poběží stejně hladce jako doposud. A vzhledem k tomu, že Spojené království opouští Evropskou unii, je třeba, aby především Evropská unie tady začala jednat na půdě VTO a přišla s vlastními návrhy. A to takovými, aby minimálně narušili současné fungování a zajistili přístup třetích států, což by mělo být prioritou. Spojené království je připraveno v tomto Evropské unii pomoci, EKR, a bude pracovat na metodice, která je férová pro Evropské, Evropskou unii i Spojené království a která zajistí dodržení současně platných závaznů, závazků. A ohledem na metodiku mám dvě otázky na komisi. Jak je to tedy s tím rotterdamským výpočtem eh, proporcionálního rozdělení tarifů a za druhé zkoušeli jste to ověřit v praxi. Tento mechanismus tedy vlastně připravujete pro případ, že se Evropská unie a Spojené království nedohodnou. Je to tedy něco nového, ale eh, je to tedy v souladu s článkem 29 dohody GAT a já doufám, že tedy i toto přispěje k hladkému průběhu Brexitu. Děkuji, Alde. Za zelené. Děkuji vám. Já vůbec nevidím žádnou alternativu k předloženému návrhu aby se skutečně zachovaly kvóty E, které jednotlivé země, čili 27. Evropské unie a Spojené království doposud měly. Ne to, co se dováží do přístavu, ale to, co se spotřebovává v zemi. Tato čísla existují a podle této formule lze rozdělovat. Podle tohoto vzorce nemusíme vymýšlet nic komplikovaného, nevidím k tomu žádnou alternativu. A Zague Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na kolegu a řekl bych to stejně jako zelení. My nemáme vlastně žádnou možnost, chceme-li zůstat seriózní jako smluvní partneři, abychom eh, závazně dodržovali stanovené kvóty. To rovněž znamená, že zcela upřímně teď s ostatními partnery, s nimiž máme dohody nebo běž, s nimiž běží eh, jednání o dohodách, abychom to dodrželi. Ale teď otázka, je to reálné? Je 27 schopná v určitých řetězcích produktů určitých partnerů dodržet stanovené kvóty? A tady je třeba hovořit s partnerskými zeměmi a s třetími zeměmi odkazuje jenom na východoafrické partnerství, na par, dohodu o s východoafrickém partnerství, aby tady bylo naprosto jasno, jakým způsobem bude možno podchytit ze Spojeného království tyto kvóty. Domnívám se, že v takovýchto případech bychom se měli posadit a eh, bedlivěji se podívat podrobně na návrh komise. Děkuji mnohokrát. A teď dám slovo komisi. Pan Jár, ředitel příslušného oddělení DG Agri. Thank you, chair. Děkuji. A dobré ráno vám všem. Jak víte, návrh, který máte před sebou, je součástí balíčku, který se stává ze dvou návrhů. My jsme požádali radu, aby dala komisi mandát k jednání podle článku 29 dohody Kant, takže my tedy začínáme jednat v Ženevě. A naše vlastní analýza také říká, že pokud by tato jednání neměla úspěšný konec, musíme být připraveni na to, abychom postupovali nadále samostatně a abychom tedy unilaterálně oddělili určitou Eh, část eh, kvot na úrovni VTO, která odpovídá eh, přínosu Spojeného království. Metodika, na, kterou, na které jsme pracovali ve spolupráci se zástupci Spojeného království, je vyhovující, je korektní a je to asi nejsolidnější způsob, jak rozdělit kvóty mezi námi a Spojeným královstvím, které odchází. Pokud jde o stanovisko našich obchodních partnerů na půdě VTO, vy jste zmínili Nový Zéland. Asi není tedy překvapením, že celá řada obchodních partnerů se dívá na tento postup kriticky, protože doufali, že využijí Brexitu k tomu, aby e, zvětšili svůj podíl na trhu. Ale my tedy nechceme ustoupit. V tuto chvíli tedy máme 100 pro evropských 28 členských států, do budoucna to bude 100 pro evropských 27 států plus Spojené království. A Nový Zéland, který chtěl společnou zprávu, a tedy se poněkud unáhlil, protože my ještě nevíme, jestli Spojené království zůstane členem celní unie a pokud tedy ano, pak by tato společná zpráva nemohla fungovat. A tedy jakákoliv jiná varianta je nežádoucí pro nás i pro Spojené království. To je tedy vše z mojí strany a pokud jde o ty dvě otázky, rotterdamský účinek a nevyužité kvóty, na to odpoví kolegové a já vám chci poděkovat za příležitost tady promluvit, odprezentovat tento návrh a na závěr mám otázku k časovému rozvrhu. Jak všichni víme, otázka, kdy Spojené království opustí celní unii, vysí ve vzduchu v tuto chvíli. A komise eh, v přípravě tohoto materiálu uvažovala tak, že je třeba se připravit na nejhorší možný případ. To znamená, že Spojené království opustí Evropskou unii bez řádně dojednané dohody, to znamená, nebude platit ani žádné přechodné období, a to od 31. března příštího roku. A i na to musíme být připraveni, protože tedy implementace těch rozdělených kvót ze strany eh, Evropské unie si vyžádá přijetí komplikované legislativy, což nám bude trvat několik měsíců, potřebujeme mít eh, v záloze také tento návrh, který máte před sebou, který by měl být schválen do konce roku. A pak budeme dobře připraveni na ten nejhorší možný případ. Samozřejmě, pokud to zafunguje lépe a Spojené království zůstane členem celní unie, tak bude platit i přechodné období a tím získáme čas. Ale v tuto chvíli si tím nemůžeme být jisti, takže se připravujeme i na nejhorší možný případ. A pokud dovolíte, předám teď slovo kolegyně, která odpoví na technické otázky. Kolegovi, já se omlouvám. Takže pokud jde o takzvaný rotterdamský efekt, eh, pojďme si říct, co je jeho záměrem. Minimalizovat rušivé jevy v obchodování. To znamená, že zboží, které je vykládáno v Rotterdamu, Southamptonu v Hamburgu eh, je dále přepravováno do členských zemí a tuto situaci je třeba řešit. Za prvé, snažíme se vycházet z údajů, které máme k dispozici. A proto, když se podíváte na toto nařízení, nepoužíváme eh, běžné údaje mm, z Comexu, vzhledem k tomu, že ty vlastně nepostihují ten takzvaný rotterdamský efekt, ale používáme data, z To je něco trochu jiného než ob, data o obchodování, protože tady se zajímáme o to, kde má sídlo ten hospodářský činitel, který požádal o licenci. Dejme tomu, že britský dovozce drubežího masa ve velkém požádá o licenci a tuto licenci pak může používat po celé Evropě. To maso si může nechat poslat do Rotterdamu, do Hamburku a, a podobně. Ale pokud ten hospodářský činitel, který tedy bude žádat o tuto licenci z Británie, pak ta příslušná část tarifu se započítá Británii. A zrovna tak to bude platit o hospodářském činiteli z jiného členského státu. To je tedy částečné řešení toho rotterdamského efektu, ale není to dokonalé. A proto máme ještě druhý přístup. Na základě debat se zainteresovanými stranami v Ženevě jsme se snažili ještě vylepšit údaje, které máme k dispozici. Současné sestavy dat nejsou ideální a pokud by se nám podařilo minimalizovat případné narušení obchodu díky tomu, že máme solidnější sestavy údajů, a podařilo by se tedy ještě zpřesnit rozdělo, přerozdělování tarifů. Druhá technická otázka se týkala nevyužitých částí kvot, takzvaný underfill. Tady používáme úplně stejnou metodiku jako u využité části kvóty. Dejme tomu, že 50% je využito, 50% není. My se tedy podíváme na to, z těch, jaký je podíl Spojeného království na těch využitých 50%. A to platí i o ostatních členských státech. Takže těchto 50% je tedy aplikováno na celkovou výši kvóty a v takovém případě tedy se dělí 50% mezi Spojené království a 50% mezi ostatní členské státy. To je tedy v případě té využité kvóty, v případě nevyužité by to bylo 25% Spojenému království a, a zbytek tedy dalším stranám. A pak je tu ještě jedna další záležitost. Někdy ty kvóty nejsou vůbec využité a těch máme docela dost, protože situace na trhu třeba není zrovna vhodná, nebo tarif není dostatečně výhodný a podobně. Tady samozřejmě neschromažďujeme data a máme na to dvě řešení. Buď to se podíváme, jak to vypadá z ARQ u úplně stejného produktu a z toho vypočítáme podíl Spojeného království, což je asi nejpřesnější možnost. A pokud neexistuje podobná, podobný tarif, podíváme se na obchodování s tím konkrétním produktem mimo tarif podle jiných tarifů, například za té emise metanu a podobně. A zase tedy si vypočítáme, kolik lze přičíst na vrub Spojenému království, kolik zbytku 20 členských států. Takže ta metoda je úplně stejná pro všechny tarify, které najdete v příloze, jen někdy používáme lehce rozdílné datové sestavy pro výpočet. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. To je eh, tedy sledování podrobně metodologie za naši stranu, ale samozřejmě jiní partneři eh, v VTO musí s tím souhlasit. Hmm, jaký je váš pocit z toho? Eh, dojde k dohodě v rámci VTO a jaký je plán B, pakliže ne? smíme k tomu něco říci. Víte, že už jsme měli určité kontakty s našimi obchodními partnery z VTO na neformálním základě, jak už jsem se zmínil. Nedostali jsme jednomyslnou podporu. Ale co se týče metodologie, tak jsme vyzvali naše obchodní partnera. řekli jsme, tak nám poskytněte lepší, objektivnější metodologie a my se na ní rádi podíváme, ale nic jsme nedostali. Takže zpětná vazba, kterou jsme získali, byla, smím-li to tak vyjádřit, spíše politické povahy. Se řekom, bychom chtěli navýšit přístup k trhu, ideálně, aby EU udržela 27, mm, tedy 100% a Spojené království by potom získalo jenom dodatečně určitou procentuální část, čili my bychom rádi chtěli jít nad rámec těch 100%, ale nedostali jsme od našich obchodních partnerů žádný návrh pro účinnější, objektivnější metodologii než tu, kterou jsme předložili my. A co se týče druhé části vaší otázky, musí souhlasit. Tady naše analýza vypadá tak, že musíme vyjednávat s obchodními partnery pod článkem 28 GATU. A to budeme dělat příští polovině roku. Ale naše analýzy rovněž ukazují, že Pakliže toto nedospěje k dohodě, tak v rámci pravidel VTO se můžeme eh, můžeme to učinit na unilaterálním základě. Samozřejmě nemůžeme zabezpečit, že oni budou spokojení s tím, že mohou vznést náměstku, ale my máme ty argumenty v ruce, že pakliže nedojde k dohodě v rámci článku 28, pak jsme oprávněni dělat to podle našeho návrhu. Děkuji mnohokrát. Dvě dodatečné otázky, David a Helmut. Velmi stručně, jak už jsem říkal na začátku, za daných okolností je to rozumný přístup, ale uh, jestliže Evropská unie a Spojené království se dohodnou na, na tom, že eh, Spojené království zůstane v celní unii, bude vůbec třeba dělit kvóty? Ještě se chci zeptat k tomu eh, postupu v Ženevě do jaké míry se postupuje společně podle protokolu mezi EU a Spojeným královstvím s třetími státy. Vy jste sami odkázali na to, že tady zcela zjevně stále ještě panují nejasnosti, do jaké míry po dohodě, ke kterým došlo v souvislosti s kvótami v tomto roce, aby se řeklo, že teď se bude jednat společně, anebo i tady už existují eh, různé sondáže z obou stran? Yes, on the, on the first... Ano, takže k té první otázce. Je to opravdu čistě hypotetická otázka, ale pokud Spojené království zůstane plně zapojené do celní unie, nebude třeba dělit tarify, protože jsou aplikovány na celou celní unii, takže pak celý tenhle přístup eh, nebude třeba, ale my, jak už jsem říkal, tedy vycházíme z toho, že Spojené království od začátku tvrdí, že chce opustit celní unii a v tom případě jsem úplně nepochopil vaši otázku. Jestliže se dohodneme s našimi partnery na půdě VTO v Ženevě, tuto dohodu budou muset ratifikovat Evropské unie, tedy Evropská rada a také odsouhlasit Evropský parlament. A to by tedy znamenalo do hloubky přeskoumat přílohu, kterou máte před, sedou, před sebou, a vlastně u každé té položky by bylo třeba pro komisi schválit eh, přenesené pravomoce, aby k ní mohla jednat. Omlouvám se ještě jedna. Čím víc tedy eh, do větší hloubky jdeme, tím komplikovanější to je. Takže já mám otázku na jakém, z jakých předpokladů vycházíte. Vycházíte z předpokladu, že Spojené království opustí celní unii, ovšem Severní Irsko by mělo zůstat členem celní unie. Znamená to, že tedy připravujete i dělení tarifů tak, aby ve, v rámci Spojeného království platily tedy vlastně různé tarifní struktury protože Severní Irsko v podstatě spotřebuje určitou část kvóty, která patří Spojenému království. Ano, to je tedy, my dnes odpoledne tady bych čekala spíše, že to budeme probírat v tom detailním technickém zasedání, ale tohle je samozřejmě mimořádně komplikovaná otázka, protože jak víte, ten takzvaný backstop pro Severní Irsko je možností, která je nyní předmětem diskuze. A je to velice složité, protože v podstatě nevíme, nemáme precedent, nevíme, z čeho vycházet, takže to jsou čisté spekulace. A v tuto chvíli mohu říct, že principiálně by šlo o e, tarif e, teritoria celní unie 27 členských států, a v případě Spojeného království, které nebude členem celní unie, ani není na teritoriu eh, Evropské unie, bude platit tedy ta oddělená část tarifu, ale to je čistě spekulativní a musíme si počkat, jak vlastně poběží ta jednání se Spojeným královstvím, jak se podaří vyřešit problematiku hranic eh, s Irskem. A proto si myslím, že je tedy předčasné teď nabízet nějaké řešení. Nikdo neví, jak to dopadne za pár týdnů. Takže, paní zpravodajka, to hezké na algoritmech a matrixích je, že čísla, čili to konkrétní, lze neustále měnit. To znamená, když se rozpadne spojené království, lze použít stejnou, ma- stejnou matici. A to celé platí ostatně také pro stranu Evropskou, Evropské unie. Takže bych řekla, že všechno, o čem tady diskutuje, není, nemá legislativní povahu, ale mám pocit, že mnoho z nás má dojem, že eh, na matice je správnou cestou jak dospět buď k závěru, nebo alespoň prostě k prvnímu výsledku. Dnes odpoledne to bude technická schůze, briefing k těmto otázkám a já musím upřímně říci, že doufám, že i nadále budeme moci se s půl jistými předpoklady dále pracovat tak, aby se nemuselo stále všechno dolaďovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A vrátíme se k tomuto tématu v září, kdy budeme diskutovat o návrhu zprávy. Bod číslo 9. Monitorování aktivit skupin od naší poslední schůzy, schůze. Došlo k dvěma událostem. Jedna se týkala Jižní Asie 26. června a pan Karn nám podá zprávu. Um. Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně tak. Toto zasedání se skutečně konalo a opět pomohlo zdůraznit skutečnost, že výbor INTE a jeho monitorovací skupina na půdě tohoto parlamentu se v tuto chvíli soustředují na naše vztahy s Bangladeší a i nadále by rá, bychom rádi vyvíjeli v tomto směru úsilí tak, aby věci postupovaly ku předu konstruktivním způsobem. Za předpokladu, že bangladešská protistrana bude postupovat stejně. Takže e, tady jde tedy Tady šlo o kontrolu toho, jak je implementován takzvaný eh, balíček trvalé udržitelnosti. Do tohoto procesu je zapojena Evropská unie, Kanada a také Spojené státy z těch dob, kdy ještě bývaly progresivní. A samozřejmě také ILO a eh, bangladejská vláda eh, vyvíjejí snahy ve snaze zlepšit podmínky bangladejských pracovníků, zvláště v sektoru textilní výroby. My jsme tedy měli možnost setkat se s příslušnými představiteli, včetně ministra pro zaměstnanost a i s dalšími představiteli bangladešské vlády. A musím říci, že to opravdu bylo důležité zasedání. Já na závěr mi dovolte říci, nebo tady zdůraznit, že za prvé obchod s Evropskou unii je motorem hospodářského rozvoje a blahobytu v Bangladeši. Bangladeš ehm, vyváží tedy ehm, druhý největší objem svých produktů do Evropské unie, a to už od roku 2016. Tento balíček se v Bangladeši osvědčil a přispěl k socioekonomickému rozvoji Bangladeše tím, že bylo investováno do tvorby nových pracovních míst. A to zdůraznili tedy i příslušní ministři eh, bangladejské vlády. Šlo především do investice ehm, pro zlepšení pracovních podmínek v textilním průmyslu, kde většinou eh, jsou zaměstnávány ženy. A tady došlo k opravdu zásadnímu průlomu a vlastně se tady daří tak trochu řešit i genderovou politiku prostřednictvím obchodní politiky. Za druhé, hodnota, kterou má zvýhodněný přístup na trh Evropské unie, je významným faktorem při vyjednávání a umožňuje nám to klást určité požadavky, pokud jde o pracovní právo a bezpečnost práce, ochranu zdraví. I když tady pořád ještě tedy na té bangladejské straně zbývá velký kus práce, například ratifikace příslušných úmluv ILO, novelizace bangladejské legislativy, a i když tedy dochází eh, k určitým změnám, my jsme přesvědčeni, že jsou tedy příliš zdlouhavé a rádi bychom viděli konkrétní časový rozvrh a opravdovou snahu. Bylo mi potěšením slyšet, že tedy možná dojde k pokroku v září tohoto roku, ale jak říkám, je třeba dodržovat dohodnuté lhuty a to jsme tedy zdůraznili i zástupcům výboru. A, za dru- a konečně prodloužení platnosti dohody. Bohužel tedy pořád platí eh, určitá míra právní nejistoty vzhledem k tomu, že dohoda vedla ke vzniku určitých sporů a je také navázána na dokončení určitých eh, opravných prací. A já doufám, že tedy my mm, budeme moci tedy jakožto monitorovací skupina sledovat další výboj, vý, vývoj a tím vlastně potvrdit přístup našeho výboru eh, k Bangladeši. A konečně je tu problematika závazného časového rozvrhu, který by měla před, potvrdit bangladejská vláda. My tedy opakovaně připomínáme této vládě, jaká, jaké jsou její zodpovědnosti a jak je důležité je dodržet navržený časový rozvrh. My jakožto kolegislátor nařízení DGSP máme tuto zodpovědnost a samozřejmě tedy také zpráva z průběhu této kontrolní mise vám bude k dispozici, bude distribuována. A ještě dvě další relevantní debaty. Jedna proběhla tady na půdě parlamentu, druhá na půdě Evropské komise. Já jsem vystoupil na obou konferencích a tam jsem v podstatě opakoval tež. Budu vystupovat také dnes odpoledne na podobném setkání a i tam budu opakovat, že podle mého názoru, pokud jde o dohodu a dodržování eh, časového rozvrhu, Nemělo by to být pro Bangladeš nic těžkého, jde jenom o to, aby se skutečně snažili. A to tady budu opakovat i dnes odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Uh, thanks a lot for this, uh... Děkuji. Děkuji za tuto, tuto důležité kroky, aby zde byl tlak na bangladeskou vládu, aby plnila své závazky. Nemáte žádné komentáře? Dobrá. Takže další téma, Mercosur 25. června byla monitorovací skupina, takže slovo bude mít kolega Salafranka, který je příslušným stálým zpravodajem. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, naše skupina se sešla s vyjednávací šéfkou, která nám vysvětlila výsledky prvního kola, které se konalo v Uruguayi a měli jsme z toho dojem určitého neklidu týkající se mm, vývoje v, na tomto kole jednání. Vysvětlila nám různé zájmy, které eh, nebyly artikulovány během tohoto zasedání Jisté je, že bezprostředně poté došlo k dalšímu vývoji, došlo k jednání paní komisařky Malmström a urugvajským ministrem, který teď předsedá Mercosuru. Tento týden bylo zahájeno nové kolo vyjednávání. Existují tady určitá očekávání týkající se možnosti, že bude možno uzavřít tento dlouhý proces vyjednávání, jak členové tohoto výboru vědí, už to trvá více než 20 let. A máme tady určitou příležitost, aby příští týden byly tyto rozhovory eh, završeny, protože příští týden dojde k ministerské schůzce eh, mezi Felakem a Evropskou unii a budou tady zástupci Mercosury, protože tato forma setkání na ministerské úrovni by mohla vyjaznit, za ten kurz dnešního týdne pomůže k tomu dospět ve čtyřech až pěti technických tématech jedn, k dohodě. Politická část spolupráce byla již uzavřena podle toho, co nám vysvětlila šéfka vyjednávací, mm, tak většina už byla dohodnuta i v obchodní části 90% a 10% ještě zůstává otevřeno. To se týká komplikovaného tématu automobilů, eh, zeměpisných označení, kde tady je veliká problematika a potom další také námořní doprava a určité ústupy ústupky týkající se v automobilovém sektoru eh, v citlivých otázkách a také citlivé otázky zemědělství. Takže, pane předsedo, tak toto vypadá a všichni očekáváme, že během tohoto týdne eh, dospějeme k určitému pokroku, které umožní, aby na setkání na ministerské úrovni příští týden mohli ukončit tento dlouhý proces vyjednávací. Podle toho, co nám řekla šéfka vyjednávání, Vlastně zůstává ještě 15 dnů na technickou odbornou práci a poté je třeba vyřešit to na politické úrovni. To je tedy stav věci teď. Já jsem měl příležitost mm, jak si oťukat situaci se členy Mercosuru a Zdá se, že existuje tato vůle, že tedy tento kontext není jednoduchý. Všichni známe ty citlivé stránky na obou stranách a chceme-li dosáhnout rovnovážné, vyvážené tedy, pardon, dohody ctižádostivé, tak je třeba zmobilizovat zejména politickou vůli. Toto je tedy, pane předsedo, aktuální situace tak, jak nám ji vysvětlila paní Galina a tak vypadají věci v současné době. Děkuji. Děkuji, je tady otázka pana Holmota Šolce. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za zajímavý briefing. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit monitorovací skupiny, ale vzhledem k vývoji v Brazílii v souvislosti s legislativou, tak by mě zajímalo, jestli tedy to, co tam navrhují oba, obě strany v té obchodní dohodě, by se mělo udržet, protože my jsme pro takové regulativní opatření. Samozřejmě Eh, demokraticky zvolené orgány mají možnost nastavovat standardy, ale ten takzvaný jedový balíček Poison Package, to je trochu možný problém, protože zde máme také otázku pesticidů. Mohl by zde vzniknout další problém, už jsme ho zmiňovali dříve, a teď jde o to, jak eh, a zdá Brazílie a další partneři z Mercosuru na tuto skutečnost toho balíčku legislativního brazilského zareagovali. A pokud ano, tak jak? No, pane předsedo, já se domnívám, že by tady neměla panovat obava týkající se ekologických norem. Eh, toto jsou témata, níž Evropská komise naprosto jasně eh, demonstrovala svou vyjednávací pozici. Eh, zdá se mi, že diskuse týkající se vyjednávání se soustředí především na to, abychom si uvědomili, zda tedy jsme schopni završit, ukončit ten proces. Jak kolega ví, Evropská komise vyjednává ve jménu 28 a říká nám, že navršování zásadních problémů souvisí právě s těmito záležitostmi, o kterých hovořil. Domnívám se, že Evropská unie si velice střeží své kompetence v této oblasti a myslím si, že obavy se musí soustředit na dodržování mezinárodních norem, stejně tak, jak jsme to dělali v rámci dalších vyjednávání, například s Japonskem a Kanadou i Mexikem nedávno. Abych tedy hovořil o jedné zemi, která se nachází na stejném kontinentu. Já bych nezdílil tyto obavy, eh, které tady vyjádřil pan Scholz. Mně se zdá, pane předsedo, že Toto je skutečně dlouhý proces a měli jsme dostatek času, abychom do technických detailů vyjasňovali věci, nastolili určitý řád a myslím si, že Evropská komise velice pečlivě pracuje a neměli bychom se nechat iritovat v současné době touto situací. Středisko problémů se nachází na jedné straně ve ctižádosti Evropské unie pro dosažení uspokojivých výsledků eh, v oblasti zeměpisných označení automobilů. To je ofenzivní zájem Evropské unie a myslím si, že ty návrhy eh, v oblasti eh, masa a příslušné kvoty, o kterých se teď diskutuje, a charakter, zda, jsou, zda je to čerstvé maso, chlazené červené maso nebo zmrazené. Tady Evropská unie udělala příslišný návrh eh, tím, jako tisíc tun také v oblasti cukru a teď hovoříme prostě zejména o zeměpisných označeních, kde Evropská unie dala více než 300 zeměpisných označení, které je třeba, která je třeba chránit. Za část Mercosuru tady mají pouze 300 Eh, a 47, no, to je poměrně vysoká úroveň a eh, proto je třeba soustředit se tady na to, abychom postupovali stejně jako při vyjednávání smluv s Japonskem a Kanadou a Mexikem, abychom skutečně našli takové řešení, které umožní ochránit naše zeměpisná označení. Máme tady Eh, určitých ústupků, zejména v námořní dopravě, eh, určité mléčné výrobky a je tady těchto několik sektorů, na které se v současné době soustředí naše vyjednávání a není to úplně to zásadní a proto se domnívám, že eh, v rámci toho rozhodného postupu a práce Evropské komise a na základě zkušeností, kterou už máme v této oblasti, já mám prostě dojem z toho, že to, oč se jedná, je teď vědět, zda v okamžiku tak eh, obtížném, který zažíváme, bude možno vyslat jasný signál podpory pro volný obchod a proti protekcionistickým snám Zájmy, které jsou ve hře, jsou významné. Podniky Evropské unie eh, platí více než 4 Eh, biliony eur na celních poplacích a země Mercosuru nemohou eh, vyvážet v preferenčním režimu. A proto nad rámec politického významu, nad rámec investic, Domnívám se, že teď se jedná především o dohodu strategického významu, a já chápu, že technické aspekty regulování eh, jsou dostatečným způsobem zohledněny ve vyjednávání. Domnívám se, pane předsedo, rád bych to zopakoval, že tady máme hlavně problém mobilizování politické vůle tak, aby se dostatečným způsobem zohlednily zájmy Evropské unie a myslím si, že šance tady jsou. Děkuji vám. Thanks a lot. Děkujeme, takže jsme se dozvěděli eh, určité věci a je třeba dojasnit ještě určité detaily, ale je to opravdu globálně důležitá činnost. Když se podíváme také na vztahy s našimi partnery také třeba dotáhnout tu dohodu, hlavně v oblasti automobilových součástek. Bod číslo 10. Všem zpravodaje zde nemáme pro stanovisko, ale máme k dispozici jeho návrh. Nicméně stínový zpravodajové, no ti tady vlastně také nejsou. Není tady Christopher Fjellner, zastupuje ho zde někdo, prosím? Já můžu mluvit za Kristofera, ale já nemám teď před sebou návrh pana zpravodaje. Ale tak já prostě řeknu to, co chce říci Kristofer a on ten návrh zná. Protože dochází k spoždění letu, takže proto zde pan kolega Fjellner nemůže být, ale chce poděkovat panu zpravodaji za návrh stanoviska eh, k souhrnem rozpočtu pro rok 2019. Rozpočet musí poskytnout dostatek prostředků pro eh, čím dál tím významnější obchodní agendu a její nástroje, jako je například Aid for Trade, to znamená také financování, implementace, analýz a dialogů s eh, aktéry. Jakožto EPP také souhlasíme s tím, že zde musí být eh, koherentnost v souvislosti s ostatními iniciativami v oblasti malých a středních podniků a EPP podporuje mm, iniciativy, které pomáhají malým a středním podnikům, aby využívali přínosu těchto obchodních politik, ale chceme také říci, že ten návrh stanoviska se týká eh, návrhu rozpočtu pro rok 2019 a eh, dopadu pro, na obchodní politiku. Brexit a víceletý finanční rámec budou důležité téma příštího roku. Nemělo eh, by být příliš výrazně reprezentovány v tomto stanovisku. Takže je třeba, aby zde byl soulad s rozvojovou politikou, zahraniční politikou a programem a makrofinanční podpory. A David Martin eh, zastupuje Elisi za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Nás docela překvapilo, že pan zpravodaj vlastně zde předložil docela rozumný návrh a my bychom tady podpořili čtyři z těch pěti bodů, nepodporujeme ten bod týkající se Brexitu. Myslíme si, že není nutné to tam dávat způsobem, jakým je to tady uvedeno, ale rozhodně vítáme ten důraz na malé a střední podniky. Předložíme několik málo pozdějících má návrhů a specificky chceme zmínit ten, že jde o to, aby kapitoly obchodní a udržitelného rozvoje opravdu měly nějakou větší moc, a také, aby z rozpočtu bylo lépe financováno zapojení občanské společnosti. Ale jinak, jak už jsem řekl, ku podivu můžeme podpořit velkou část tohoto návrhu stanoviska. Děkuji, Emma. Ano, já mluvím za pana Lunese, který zde nemůže být. EKR chce, aby Evropský rozpočet se zaměřil tam, kde je přidaná hodnota, dal priority, novým význam a vlastně nepřijímal nové závazky, ale spíše eh, nasměroval ty prostředky řádně. Takže eh, vítáme ten eh, mandát trialogu z minulého pléna. Většina těch návrhů je pro nás přijatelná, ale máme zde velké pochyby u bodu číslo 4, který eh, navrhuje, aby evropský rozpočet podporoval neziskové organizace s eh, určitou agendou, která je namířena proti volnému obchodu, tak tady jsme proti. Paní Schake, tady není, paní Autala také ne, takže Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedu. Já také mohu říci, že obecně se to ubírá, myslím, dobrou, správnou cestou, ale Rád bych poznamenal, asi by zde bylo dobré dát větší důraz na nové aspekty strategie Trade for All, kterou tedy eh, v tomto legislativním období zavedla komise a jde o toto zahrnout také do rozpočtu pro roku 2019, například Eh, důraz na fair trade a jeho záležitosti. Potom také souhlasím s tím, že malé střední podniky jsou důležité téma. No a také chci říci, že bychom možná mohli doplnit svým způsobem návrh stanoviska v oblasti implementace GSP, eh, nařízení GSP a také různých bilaterálních eh, dohod které by měl doprovázet takový ten postup follow-up, zvláště v souvislosti se, zeměmi střední a východní Evropy, kde jsme zaznamenali významný pokrok. Děkuji. Komise, máme ji zde, tak prosím, máte slovo. Thank you, Děkuji. For all your interventions. Děkuji za tato vystoupení. Komise chce potvrdit, že návrh rozpočtu na rok 2019 pokrývá potřeby ředitelství pro obchod. My máme takový malý provozní rozpočet a také používáme nástroje, které jsou k dispozici v rozpočtu na pro zahraniční politiku. Většina těch záležitostí, o kterých jste pohovořil ve svém vystoupení, bude financována buď to z provozního rozpočtu, nebo tedy z těch nástrojů zahraniční politiky. My jsme ten náš relativně malý rozpočet použili k tomu, abychom zapojili, abychom se tedy zapojili do toho implementačního mechanismu k obchodním dohodám. A také používáme jeden z nástrojů zahraniční politiky, ze kterého financujeme nový projekt v této oblasti. Návrh eh, rozpočtu, tak jak je nám umožní implementovat naše priority, včetně pomoci hm, obchodní politice, kde tedy ta rozpočtovaná částka zůstává víceméně stejná. Chceme také podporovat fair trade. I na to máme položku v rozpočtu a také nadále se budeme zaměřovat na malé a střední podniky. A na lepší komunikaci, což byl projekt, který jsme implementovali už za předchozího období a budeme se jim zabývat i e, nadále a bude financován z našeho provozního rozpočtu na rok 2019. Děkuji, dávám slovo zpravodaji, aby uzavřel. Děkuji. Děkuji, že jste dal slovo stínovým zpravodajům jako prvním, to je velmi konstruktivní přístup. Um, it is rather a short opinion. Je to krátké stanovisko, a to proto, že kolegové mi to hodně proškrtali. A pak jsem ještě hodně škrtal já. Zvláště to, co mi tam vložili ostatní. A samozřejmě tedy to stanovisko bude ještě dále upravováno. v rámci instituce, kde tedy věci probíhají poměrně zdlouhavě, je, myslím, užitečné vyjadřovat se stručně a výstěžně. A mě by zajímalo, poté, co se do věci vloží kolegové a předloží své pozměňovací návrhy, jestli to ještě bude stanovisko, se kterým bych mohl souhlasit. Děkuji. Děkuji. Ano. Je možnost předkládat pozměňovací návrhy až do 13. července. A pokud jde o rozpočet, tedy pozměňovací návrh rozpočet, rozpočtu, lhuta je 20. června v poledne, zatímco v případě té druhé lhuty v červenci je to až konec pracovní doby. Tím se dostávám k bodu 11 našeho programu blockchain nové technologie. This in trade policy and uh, for that is Emma McLaren. A zpravodajkou je paní Emma Clarkson, já jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za příležitost pohovořit o technologii blockchain a dopadu na mezinárodní obchod. Jde o mimořádně zajímavé téma nejno, všechno to, co se o blockchain objevilo v tisku a v médiích, šíří, vlastně umožňuje šířit eh, informace o této technologii a jejím potenciálu. Proto tedy je, myslím, nejvyšší čas, abychom vypra- vypracovali eh, stanovisko k technologii blockchain a distributed ledger. A mm, k tomu, jaký potenciál má, jak může, jakou revoluci může způsobit v obchodě a jaké nové myšlenky sebou přináší. Pokud jde o postavení technologie blockchain z pohledu mezinárodního obchodu, Možná je ještě příliš brzy na to, abychom situaci nějak posuzovali, ale je třeba, abychom vstoupili do 20. století. Blockchain znamená v podstatě bezpečnou transakci mezi dvěma stranami, do které není zapojen žádný zprostředkovatel. A to ve velmi krátké časovém úseku. Ty transakce jsou zaznamenány jednou, není možné se k ním vracet a opravovat je. A blockchain se to jmenuje proto, že jde v podstatě o ustálené sekvence, které se opakují nebo kopírují v celé řadě dalších algoritmů, jež spravují správci sítě a zaručují konsistenci. Tyto algoritmy také tedy vlastně umožní vymezit určitou část toho řetězce, toho takzvaného blockchain, se kterým je obchodováno. Tím vzniká určitá přidaná hodnota, která je zaznamenána do té takzvané hlavní účetní knihy nebo toho takzvaného ledger, a ve které se tedy hověří, hovoří o obsahu blockchain. Za prvé máme tedy v podstatě obchodování veřejné a veřejné účetní knihy nebo ledgers a také privátní operace. Čili pokud je to veřejné, všichni si můžou přečíst, o co šlo a um, patří k nim e, ty běžné kryptoměny, jako je Bitcoin a podobně. Ale o tom já nehovořím, eh, protože tady, tady jsou určitá nebezpečí, pokud jde o zabezpečení. Využití těchto technologií má svá omezení právě z tohoto důvodu, ale já se chci zaměřit na problematiku soukromých operací na bázi blockchain a jejich významu pro mezinárodní obchod. Obsah eh, zaznamenaných transakcí a je v té takzvané ledger, v té hlavní účetní knize, je tedy znám pouze zainteresovaným stranám transakce a spravuje je správce sítě. Takže v rámci této soukromé ledger je daleko vyšší míra bezpečnosti a to znamená, lze i více věřit tomu, že data jsou zabezpečena. A to je právě tedy ten, ta přidaná hodnota, která vysvětluje atraktivitu těchto soukromých transakcí, a to i z pohledu mezinárodního obchodu a obchodování online. Eh, můžete se ptát, proč zrovna náš výbor by se měl zabývat eh, technologií blockchain v kontextu mezinárodního obchodu. Blockchain rozhodně tedy není takovou panaceou, která vyléčí a všechny problémy mezinárodního obchodu. Není možné tuto technologii aplikovat na všechny obchodní transakce, neznamená to, že by je automaticky zlepšila. Je však třeba tedy přistupovat k věci racionálně, tak abychom se naučili vytěžovat přidanou hodnotu blockchain, abychom se vůbec naučili tuto technologii implementovat. A ze všech diskuzí, které jsem vedla, vyplnulo, že se nabízí velk, tedy mimořádná příležitost nabízet operace na bázi blockchain v oblasti mezinárodního obchodu, protože odstraňuje překážky v rámci globálního dodáv, řetězce dodáv, dodávek a zvýšit efektivitu tohoto řetězce až o 15 snižuje náklady na transakce, protože není třeba aby tedy někdo fyzicky ověřoval transakci a také odstraňuje administrativní překážky. A e, nabízí také vyšší úroveň zabezpečení datových toků, může zlepšit dodávkový řetězec a také transparentnost všech operací v rámci dodávkového e, řetězce. A zajišťuje také autenticitu dodávaného, tedy původu dodávaného zboží, kterou je možné ověřit. A blockchain může v některých případech vlastně nahradit nutnost transportovat určitou zásilku fyzicky a tím pádem může chránit životní prostředí a snižovat náklady na transakci, ušetří práci celním orgánům a dalším zainteresovaným orgánům a také tedy vlastně tím nabízí přidanou hodnotu nejenom pro obchodníky jako takové, ale také pro zákazníky, kteří mají k dispozici okamžitě informace, které jsou ověřené a zabezpečené o svých transakcích. Blockchain také nabízí tedy větší míru transparentnosti a zodpovědnosti, umožňuje ověřit legálnost, autenticitu původu obchodovaného zboží a tedy tím vlastně odstraní to nebezpečí, že by se obchodovalo se zbožím z konfliktních zón a podobně. Evropská unie by měla zapracovat využití technologie blockchain do svých vlastních transakcí a operací, v rámci, například v rámci dohod o volném obchodu. Blockchain může zjednodušit proces schvalování původu a autenticity zboží a tím přispět eh, k většímu objemu exportu. Eh, blockchain by měl být součástí defenzivních zájmů Evropské unie, tak jak jsou zakotveny v dohodách o volném obchodu. A může také zlepšit eh, implementaci některých protokolů, jako je TSP, TSP Plus a EBI. Blockchain také přispívá k zlepšení um, informovanosti všech příslušných orgánů, včetně celných orgánů, umožňuje také v reálném čase sledovat vývoj poptávky, dodávky a dalších jevů. Celní orgány automaticky získávají potřebné informace z celního prohlášení i od soukromých strojů, to znamená, není třeba již to manuálně verifikovat. A mm, je, také tady jsou k dispozici aktuální informace o původu a složení zásilky. A zároveň tedy vlastně již není třeba provádět inspekce na místě, kontrolovat eh, doprovodnou papírovou dokumentaci. Ale aby to všechno bylo možné, je třeba naplnit a následující předpoklady. Přezraniční toky informací, a to i z pohledu celních orgánů. Ta ochrana spotřebitele je další téma, které mm, je třeba řešit. Vzájemná součinnost různých eh, systémů blockchain je také naprosto nezbytným předpokladem. A je důležité, abychom vytvářeli podmínky, které jsou příznivé pro zakládání nových mladých firm, které se budou touto technologií zabývat. A to jsou jenom některé náměty, já tady se chystám tuto problematiku ještě dále zpracovat. A na závěr, myslím, že už jste měli spoustu technických informací. Víte, že když jsme argumentovali o tom, jestli je země plochá, a tak trochu je to i v našich debatách o nových technologiích. Já jsem ale přesvědčená, že blockchain může přinést skutečnou revoluci v tom, jak je obchodováno po celém světě, a to bez ohledu na geografický profil. Nesmíme však zavírat oči před tím, že tato technologie má i svá určitá omezení a i přesto je třeba se jí zabývat tak, aby se Evropská unie udržela na špičce globálního vývoje a byla iniciativní v této oblasti. Já se těším na další spolupráci s kolegy. Doufám, že vypracujeme jednotné stanovisko k aplikaci technologie blockchain. Děkuji. Thanks a lot. Děkujeme. Ano, je to taková nová revoluce a je třeba to zvážit nějakým způsobem je třeba k tomu přistoupit z regulativního hlediska. Stínovým zpravodajem za EPP je paní Anikriny, kterou zastupuje Gudelíve. Ano, naše kolegyně Andrikine bohužel je nemocná, takže zde nyní nemůže být s námi a předpokládám, že všichni jí tedy popřejeme brzké uzdravení. Výměna názorů se týká zprávy z vlastního podnětu. Paní kolegyně si myslí, že je opravdu vhodná příležitost o tom diskutovat a přispět k tomu, abychom identifikovali přínosy i zápory eh, této technologie blockchainu, dopady z krátkodobého i dlouhodobého hlediska v nejrůznějších oblastech našeho života zvláště ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, což je logické, protože se zde nacházíme ve výboru pro mezinárodní obchod. Ehm, řeší se zde otázka regulace na úrovni EU. Od té doby, co tato technologie vznikla, tak hlavně je to platforma eh, eh, kryptoměn, kde je jí věnována pozornost, ale je to technologie, která působí v mnoha oblastech, je relativně nová, je těžké vlastně zde identifikovat její limity a rozsah jejího přínosu. Z hlediska mezinárodního obchodu technologie blockchainu umožňuje celou řadu příležitostí i v eh, zajištění standardizovaného obchodu už se využívá bankovnictví eh, na finančních trzích a v dopravě umožňuje podnikům, zvláště pak eh, malým a středním podnikům, aby vlastně rozšířili své mezinárodní obchodní příležitosti a optimizovali eh, svoji nákladovou stránku. Blockchain eh, vede k tomu, že zde se nepřenáší takové velké množství eh, dokumentů na papíře, ale je zde i možnost nejrůznějších typů podvodů. Eh, měli jsme zde také různé teroristické eh, migrační hrozby, které například vedly k posílení kontrol na hranicích. A to vše vlastně trvá určitou dobu, znamená zvyšování cen, poškozuje to spotřebitele i obchodníky. A proto výrobci, eh, dopravci, banky a další, kdo působí v oblasti mezinárodního obchodu, se snaží nějakým způsobem tedy situaci usnadnit a snížit náklady i časovou náročnost. A k tomu by právě tato technologie blockchainu mohla eh, přispět, může postarat o to, aby zde nedocházelo k manipulacím, paděláním, eh, zdvojování a zlepšilo se e, výrobní řetězec a důvěra. Může to být přínosné pro občany i pro obchodní partnery. Jsou zde ještě některé nedořešené otázky a technické překážky, které je třeba překonat. A jsou zde zapotřebí například e, řádné pokyny regulatorního rázu, ale určitě to znamená velkou příležitost do budoucna. Momentálně je zde ale více otazníků a šedých zón než odpovědí. Tato zpráva by nám tedy měla pomoci se detailněji zaměřit na příležitosti i výzvy, které tato nově se rozvíjející technologie přináší a navrhnout řádná řešení. Eh, technologie blockchain je eh, ta technologie je relativně nová, neměli bychom to přehánět s regulací. Může ale posílit důvěru v dnešní složitý globalizovaný svět s tím, že občané i eh, orgány budou eh, moci více důvěřovat obchodním systému, ale je třeba zde mít určitá pravidla. Dovolte mi osobní poznámku. Já doufám, že tento optimistický eh, pohled se stane skutečností, i když si tím osobně nejsem tak úplně jistá. Děkuji za SAD Aleksandr Gáblík. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to nesmírně důležité, aby naše obchodní politika hleděla do budoucna. Musíme být konkurenceschopní v EU i nadále, a to znamená i naklonění inovacím. Proto vítám, že nyní budeme analyzovat možné využití technologie blockchainu v mezinárodním obchodu. Zajímá mě, jak tato technologie může také působit v oblasti eh, snižování administrativních eh, zátěže, eh, detekce chyb. Dále, jak může přispět podnikům, zvláště také malým a středním podnikům, protože je zde velká poptávka je na straně eh, spotřebitelů a občanů, aby výrobky, které si kupují například, eh, nebyly doprovázeny nějakými eh, porušováním lidských práv a podobně. Takže jak to může podpořit také udržitelnost a kde máme opravdu velkou potřebu Mm, sledování a příslušných nástrojů analýz. Je třeba zde zvážit celou řadu aspektů, ale těším se na spolupráci s paní zpravodajkou a ostatními stínovými zpravodaji, protože my jsme politikové, proto je třeba, abychom si vyslechli ty, kdo skutečně co vědí o této technologii a potom na to aplikovat naše vlastní politické pohledy. A to je tedy dobrý způsob, jak eh, se podívat na možnosti různých aktivit v této souvislosti a posunout věci kupředu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci velice poděkovat tobě mě za hm, tvá úvodní slova. Myslím si, že to nám dává výbornou představu, jaký potenciál, jaký potenciál vězí v tomto tématu pro náš výbor a jsem si jistá tím, že společně se nám podaří dosáhnout inovativní pokrokové zprávy. Když se podíváme na autorská práva, kdyby tam kolegyně a kolegové by si bývali troufli ještě dále kreativněji uvažovat, možná bychom měli jinou diskusi. Já si myslím, že tato zpráva přichází v pravý čas. Už tady zazněla celá řada bodů, které jsou významné. Co je důležité pro nás, abychom s otevřenou myslí hleděli na tyto problémy a podívali se, kde vězí šance, kde je potenciální nebezpečí, eh, kde je třeba eventuálně nějakých legislativních akcí, ale každopádně pro všechny zúčastněné strany eh, v tomto řetězci hodnot. Eh, to má výhody jak pro spotřebitele, jak tady správně zaznělo, aby zjistili, odkud to zboží pochází, stejně tak pro malé a středně velké podniky, aby se snížily jejich náklady, ale aby také oni měli tu jistotu, že vůči jejím vlastním daňovým úřadům, celním úřadům nebudou muset ještě pětkrát dokazovat a podávat nějaké dokumenty. To znamená tady e, výhoda pro spotřebitele i pro malé a středně velké firmy e, na základě zejména té větší jistoty, která by jim byla poskytnuta. Blockchain v sobě skrývá ten potenciál podnítit volný obchod. Tady ten potenciál bychom měli podpořit zejména v těchto dobách, abychom mohli ukázat, ve volném obchodě ještě existuje další potenciál a blockchain by nám to měl umožnit a my bychom ho měli podpořit. Na druhé straně samozřejmě v celé oblasti soukromých sítí, tak jak si o tom hovořila, myslím si, že bychom se ale také mohli soustředit přesně na oblast veřejné sféry, co bychom tady mohli navrhnout jako normy. Čili Otázka, do jaké míry tady můžeme nastavit evropské normy, jak transparentně, jak to bude fungovat, ale také bod najít bezpečnou definici jistoty. To je také nesmírně důležité, aby tady prostě nebyla spochybňována nějaká manipulace. A těším se na spolupráci s kolegy, s novými zpravodaji a jsem si jistá, že budeme moci skutečně podpořit potenciál té zprávy. Děkuji vám. Děkuji. A za zelené Klaus Buchner. Děkuji. Co se týče výhod, u těch jsme již byli informováni. Paní zpravodajku, myslím si, že to výborně zpracovala. Ale stejně tak, jako každá jiná nová technologie, i blockchain má problémy. O části z nich už se tady hovořila, abych to rád řekl svými slovy. Ukládání samotné je jisté. Eh, protože když data na více tisíc komputerů jsou rozloženy, tak je velice obtížné tam s tím nějakým způsobem manipulovat. Problém vězí při eh, vnášení těch dat. A tady je zapotřebí silná regulace. Možná, že to není vždy jenom úloha našeho výboru, ale možná, že bychom k tomu mohli přispět. A v této souvislosti ještě příští poznámka. Už to tady tak trochu zaznělo. V současné době tak jako se rozplývá mm, hranice mezi soukromými daty, soukromými zařízeními a obchodem. Heslo pátá internetová generace. Tady na jedné straně je v tom veliká šance pro technologii blockchain, bez ní něco takového se domnívám by vůbec nebylo možné, ale je tady celá řada nebezpečí, co se týče ochrany osobních údajů a co se týče také nebezpečí manipulace při zadávání dat a jejich výmazech. Tady jako výbor máme svou roli zcela jistě. Jsem si jist, že budeme mít zajímavé diskuse a doufám, že to přispěje k výsledkům které pomohou našemu obchodu. Děkuji vám. Děkuji. A za GUE Henri Mineur. Vel, voorzitter. Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem zde pozdě. A ještě si potom zpětně poslechnu, co říkala na úvod paní McClarkin, ale vzhledem k tomu, že jsme dnes dopoledne tak strašně rychlí, tak jsem to bohužel nestihla. Je to opravdu zajímavé téma. A je to důležité téma. Těší mě také pozornost, kterou Emma McLartin eh, věnuje otázce blockchain, fair trade a tvorbě um, ekonomických řetězců. Ale kdo kontroluje to, že ta ukládaná informace je skutečná, pravá? Můžete eh, zaregistrovat eh, původ, ale jak například zaregistrujete to, jestli došlo nebo nedošlo k porušení lidských práv? Potom se také objevují varování, že se technologie blockchainu využívá nebo zneužívá k praní špinavých peněz. Vidí to zpravodajka také tak. A e, kde budeme vnášet ten blockchain do těch e, řetězců jednotlivých kroků v ekonomice. Já myslím, že je zde celá řada příležitostí, ale také je před námi ještě spousta práce, takže já se na celý proces velmi těším. Děkuji a nyní pan Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Já se připojuji k tomu, co zde neznělo úplně optimisticky v souvislosti s budoucností této legislativy. Já si myslím, že zde celá řada možností a příležitostí. Ale hovoříme zde o blockchainu v mezinárodním obchodu a mezinárodní obchod se neustále zatím týká tedy výrobků a služeb. Takže kde je ta vlastně přidaná hodnota pro obchodování e, například se zbožím třetím zemí ve vztahu k EU? Kde se nacházejí ty servery, které mají šílenou spotřebu energie? Například e, v Lagosu, Akře, v Kuala Lumpur budou tam mít takovéhle servery? A jak to mezinárodní rozdělení informační výměně budeme vnímat z hlediska skutečně partnerského nastavení blockchainu v eh, obchodních vztazích? To je první otázka. Druhá otázka. Nakolik Zavedení této nové technologie bude mít dopady na multilaterální obchodní systém a jeho pravidla v e VTO. Je na to připravená VTO? Už jsme dospěli do toho bodu, kdy můžeme zde opravdu zapojit naše partnery eh, v multilaterálních jednáních do tohoto standardu, už jsme všichni takto daleko. A za třetí mohu souhlasit s eh, kolegy, že z soukromého hlediska to vypadá jako realizovatelné, ale otázka je, nakolik zde vlastně provazujeme navzájem to soukromé a to veřejné. To je, myslím, otázka, kterou bychom měli bedlivě sledovat. Také v souvislosti s vývojem pozice Evropského parlamentu a čtvrtá otázka. Už eh, o tom hovořila, myslím, kolegyně Miner, pokud jsem to správně pochopil. A sice nakolik se tím zohlední transparentnost eh, finančních toků v mezinárodním obchodě, protože z různých obchodních jednání s třetími zeměmi, zvláště také v Latinské Americe, víme, že přístupem drogové mafie a podobně dochází k tomu, že eh, vlastně finance pocházející z nelegálních zdrojů se výrazně intenzivně dostávají do veřejných financí a byla by zde například technologie blockchain, měla by zde tu možnost vlastně zvýšenou transparentností tuto negativní bažinu vysuči, vysušit, anebo je to naopak vlastně nějaký další prvek, který může přispět k více finančních machinací a manipulací v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo komisi. Tam je Thomas Ben oddělení pro obchodní strategie. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dobré ráno. Tohle je výborná příležitost eh, naslouchat a dozvědět se něco nového k tomuto i pro nás velmi zajímavému tématu. A my se těšíme na to, že budeme mít možnost dále přispívat k této debatě tak jak budeme dále rozkrývat potenciál této technologie pro dodávkový řetězec a další aspekty obchodování. Děkuji. Perhaps, uh, uh can I come back to... Můžu, uh, můžu se tedy zeptat, jestli komise už vlastně uvažuje o tom, že by začala pracovat na problematice blockchain, nebo také se teprve učíte a posloucháte? Pane předsedo, já nemohu dnes sdělit stanovisko komise. Chtěla jsem jenom říci, že i my vidíme v této technologii potenciál a máme několik projektů, které běží v různých ředitelství, nejenom pro obchod, ale také DAX a, další, a Connect a další. Tady ten potenciál vidíme, vidíme určité regulatorní problémy, které bude třeba řešit a nemáme ještě finální stanovisko. Spíš tedy se vnímáme jako strana, která také teprve zjišťuje situaci. Dámy a pánové, já si myslím, že už tady existuje dobrý důvod, proč tento výbor by měl mít stanovisko k blockchain. Já doufám, že toto stanovisko v podstatě pomůže komise se trochu vzdělat, pokud jde o tuto revoluční technologii a že se z ní že se její užívání stane prioritou pro Evropskou unii. Samozřejmě má to svá pro a proti. Základním předpokladem je nutnost zjistit více o této technologii, o tom, jak je aplikována a pak teprve pokusit se ji regulovat. Proto jsem tak dlouho vysvětlovala, jak to funguje. Velmi často totiž začínáme regulovat, aniž bychom opravdu chápali, o co jde. A ještě se vracím k Helmutovi. Ano, já doufám, že nabídneme nová řešení jak tedy vlastně bojovat proti praní špinavých peněz, proti korupci. A takováto nová technologie, která je bezpečná a transparentní, může jen pomoci. Jak říkám, není to všelek, ale musíme tedy eh, pracovat na našem porozumění, protože v jiných částech světa se na tom už pracuje a my bychom nadále měli zůstat na špičce, pokud jde o využití a poznání této technologie tak, aby naše podniky měly co nejlepší příležitosti k mezinárodnímu obchodu. Já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji a apeluji na komisi, aby se začala zabývat touto problematikou, tak abychom z toho všichni mohli do budoucna těžit. Děkuji. Thanks a lot and you will... Děkuji. A vy tady přes prázdniny připravíte návrh zprávy o kterém pak budeme diskutovat 29. srpna. Možná, že se to datum změní, ale až eh, bude zpráva téměř hotová, tak se vám ozvu. Aha, takže jsem si to poznamenal špatně. Každopádně o zprávě tedy budeme diskutovat někdy v září. Nyní si uděláme přestávku na 10 minut, protože budeme čekat na paní ministrině Margaretu Šambrk, která přijde za 10 minut.

Gut, liebe Kollegen. Weiter. Ich... Dobrý den, toto je informace od tlumočníků. Dnes je 36. den našich aktivit vyjadřujících protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníků, protože kolegům byla pro toto zasedání nařízena pracovní povinnost, nebude zasedání dotčeno přerušením práce, nicméně chceme říci, že se jedná o výrazné omezení našeho práva na stávku. Na tomto zasedání nebude poskytnuta práce přes čas. Děkujeme za pochopení. Pan předseda. Eh, vítám tady paní Margaretu Šramborg, zastupující Rakouské ministerstvo pro digitální hospodářské záležitosti. My se na výboru zabýváme důležitou legislativou, jako například kontrolou vývozu pro zboží které lze tedy používat jak vojenským, tak k civilním účelům, a protože vy eh, jste zodpovědná za komunikační a informační technologie, eh, jistě vás bude zajímat eh, to, co zajímá i nás a Eh, sice to, co se teď děje v Turecku a k vybavování turecké armády evropským softwarem. Takové uh, šumy se tu šíří, to nás velmi zajímá. Čili a pak máme ještě další legislativní návrh a to se týká obchodních dohod, jejich uzavírání samozřejmě Japonsko. Příští týden má být dohoda podepsána, ale na základě té strašlivé katastrofy záplavy eh, se uh, Eh, to odkládá a společně budeme postupovat v ratifikačním procesu. Stejně tak významná je dohoda se Singapurem. K podpisu dojde zřejmě v polovině října a pravděpodobně dojde k podpisu dvou dalších dohod, které obě, domnívám se, politicky hospodářsky jsou důležité. A proto eh, zde stojíme před velkými výzvami. Ale samozřejmě všechno to souvisí s otázkou, jakým způsobem bude nově organizován globální systém obchodu z titulu toho, co teď zažíváme se spojenými státy, protože nikdo vlastně neví přesně, jak ten vývoj bude vypadat. A s tím souvisí i otázka budoucnosti multilaterálního systému. Takže napínavá doba pro vaše předsednictví a těšíme se na to, že se do toho s námi pustíte. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené dámy a pánové. Velice mě těší, že mohu zde být mezi vámi. Je to poprvé, kdy mám příležitost v tomto rámci se s vámi setkat. Dnes během dne mám další podobná setkání, na všechny z nich jsem se velice těšila a také se těším na výměnu názorů Eh, co se týče třístrana dohoda FDI screening, to je pro mě nesmírně důležité a proto já osobně se budu účastnit za předsednictví rady jednání k tomuto tématu, abych tam přednesla naše rakouské pře- priority a zároveň eh, se eh, seznámila s aktuální situací zde. Pane předsedo, vy už jste to řekl, severoamerické trestní celní sazby velice zhoršili současný vývoj z USA. To je nepotěšitelný vývoj, je to něco, za co Evropská unie nemůže. Nikdy se o to nezasahovala, o něco takového a proto my společně jsme silným trhem orientovaným na vývoz. Abych vám poskytla malý náhled do rakouské situace v rámci Evropské unie. Rakousko je eh, velice malé propustné národní hospodářství, kde každé druhé pracovní místo souvisí s vývozem a 6 z 10 eur HDP je nahospodařováno tímto způsobem. Proto věnujeme tomuto tématu velkou pozornost a budeme co možná nejlépe podporovat komisi při takových opatření, aby se zavedlo sklidnění do této situace. Musí to být naším společným cílem mít méně tarifů a nikoliv budovat více obchodních překážek a více tarifů. Jako jasný signál jsme z Rakouska před několika dny eh, ratifikoval jako 12, 12. země CETu, eh, předtím to udělalo Finsko a děkuji všem zemím, které na tom ještě intenzivně pracují. Domnívám se, že to je velice dobré, abychom měli významnou dobrou souhru, protože CETA je um, vysoce kvalitní obchodní dohodou a bylo by třeba, abychom se pod starali o to, aby v jednotlivých našich zemích to bylo odpovídajícím způsobem také implementováno. Proč je to všechno pro nás tak důležité? Protože naše předsednictví rady jsme dali pod moto Evropa, která chrání. A naší úlohou je v tomto tématu obchodu zajistit životní úroveň, chránit životní úroveň v Evropě, pracovní příležitosti, podporovat hospodářský růst a nikoli ve fázi, kdy to zrovna běží dobře, zasahovat nějakým způsobem. Naší úlohou je posilovat tento trend v zájmu občanů Evropy a poskytovat pro ně službu, abychom vytvořili ty nejlepší rámcové podmínky pro takový vývoj. Velice mě těší, že ty dohody o hospodářském partnerství stojí na vašem plánu s Japonskem, se Singapurem, s Větnamem, i ty první kroky ve směru Austrálie a Nový Zéland. Tam jako příklad existuje velká podpora z naší strany. A dovolte, abych se ještě krátce zmínila o screeningu FDI, čili zahraničních přímých investic. Toto téma FDI je zcela podstatné pro to, abychom nalezli jako jednotlivé státy společnou pozici, abychom tady vyrovnávali své zájmy. A já se velice těším i na diskusi s vámi. Náš Cíl je, abychom během těch stávajících šesti měsících doprovázeli odpovídajícími kroky tento proces velmi intenzivně. Inovativní multilaterální přístupy budou do budoucna nezbytné eh, i nové zvažování záležitostí eh, Organizace světového obchodu eh, musíme také podpořit v tom, aby zahájila proces inovace a posílila tu zásadu multilateralismu. Proto je důležité, abychom silně spolupracovali, abychom si intenzivně vyměňovali naše názory. Tady už jsem podnikla první kroky, jak s vámi, tak i s komisí, jakož i s VTO samotnou Cecilia Malstrom jako komisařka má mou naprostou podporu. I ona samozřejmě už oznámila, že je nezbytné dále rozvíjet stávající systém co nejlépe, proto aby zůstal funkčně schopný, aby byl také schopný zohlednit nejrůznější témata, které na nás přicházejí, zejména v souvislosti s těmi dvěma zeměmi USA a Čínou. Tady to znamená, že je důležité, abychom byli skutečně semknutí a zároveň podpořili reformy. Já se těším na konstruktivní spolupráci v příštích měsících s vámi, těším se na výměnu názoru, zkušenosti a mohu vás ujistit, já mám 22 letou zkušenost eh, ve vedení podniků a mým cílem je eh, co možná nejvíce z toho uskutečňovat společně s vámi rychle a kvalitně. a abychom tady skutečně byli takovou hybnou silou. Děkuji srdečně. Děkuji vám, paní ministrině. Nejprve bych nyní dal slovo zástupkyním a zástupcům jednotlivých politických frakcí, vždy na tři minuty každému. A pak budete mít možnost zareagovat na to první kolečko a potom bude druhé kolečko, kde se mohou přihlásit další poslanci. Nejprve za EPP Gudelive Kvistol Trovolt. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministrině, sedím zde. Děkuji vám, paní ministrině, že jste takto rychle se k nám dostavila. Existuje samozřejmě celá řada zásadních otázek a problémů obchodní politiky, které vy jste už z části načrtla. Nicméně, dovolíte-li, tak jste je načetla opravdu velice obecně. A proto já bych se zeptala možná trochu konkrétněji. Máte představu, jak zlepšit práce schopnost VTO, protože nyní mno, mnohdy zaznívá, že je třeba, aby se to stalo, ale jsme svědky toho a stává se nám to i zde v Evropském parlamentu, že naše obchodní politika se vlastně utváří bilaterálně mimo VTO nebo multilaterálními dohodami. Já je podporuji, nicméně bychom měli být konkrétnější. To je tedy první věc, kterou jsem chtěla říci. Eh, druhá věc je tedy, jak to bude pokračovat s USA a jak vy jako předsedkyně rady, jaké tam chcete nastavit akcenty. A třetí téma, jak eh, jistě eh, víte, tak slyš, slyšíte, že ne, nepocházím z Bavorska, ale kontakty mezi Bavorskem a Rakouskem jsou momentálně velmi intenzivní a všichni si přejeme Evropu, která nás chrání. Myslím si, že si rakouské předsednictví tedy vybralo dobré moto a Evropa, která chrání, to je i Evropa, která nemusí nutně u sebe přijmout celý svět. A když nyní řekneme, chceme obchodovat, protože to znamená větší ekonomiku a lepší podmínky pro naše občany, tak už dlouhodobě zaznívá požadavek eh, posílit obchodování jihu s jihem. Protože eh, pak se zlepší situace těch chudších regionů ve světě a je důležité, aby i oni se Eh, rozvíjeli a navzájem obchodovali a navzájem spolu obchodovali. Zajímalo by mne, zda k tomu máte nějaké eh, také nápady, jak to utvářet konkrétně, jak posílit ten eh, jeho jižní obchod, což je takové téma, které se zde objevuje od doby, kdy se zabývám obchodní politikou a to už je docela dlouhá doba, ale více než pouhá slova k tomu vlastně nemáme. A já si myslím, že by to docela dobře zapadalo do vaše koncepce. Děkuji vám a nyní za socialisty a demokraty pan Morel. Mm, děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní ministrině, to, co jste zde přednesla, bylo velice zajímavé, ale bylo to také velice obecné. Možná by bylo dobré in medias res reagovat na konkrétní návrhy řešení, protože obchodně politická situace je matoucí a e, Jednotlivé síly se momentálně posouvají a to vede k obavám občanů. Občané mají obavy z komplikovaných vztahů s USA. Pan Trump nyní začíná realizovat svoji protekcionistickou obchodní agendu Eh, na různé evropské zboží se vztahují nyní cla a přitom Evropa na to zareagovala dosti zdrženlivě. Během rakouského předsednictví pravděpodobně dojde k tomu, že americké orgány také zvýší cla na automobily. A to je velmi závažný problém pro Evropany. Takže otázka zní, jaké odvetná opatření bychom si společně mohli představit. Jak se postará Evropa o to, aby byla respektována, jaké prostředky jsou nám k dispozici. To je první věc, která mi leží na srdci. Za druhé, nyní všichni eh, pějí chvalospěvy na eh, multilateralismus a litují, že VTO nemá více kompetencí, ale jak můžeme zlepšit situaci, protože VTO není spochybňováno jen ze strany USA. Máme tady také působení Číny ve VTO, protože Čína vůbec nerespektuje určitá kritéria, to znamená, záležitosti se nezlepšují. Máte tady eh, čínský program Made in China eh, do roku 2025. Vidíte, že tady Čína intervenuje na, intervenuje na našich trzích, mají masivní podporu čínských podniků za nerespektování pravidel VTO. Jak to můžeme udělat? Můžeme tedy přinutit Washington a Čínu k jednání za jedním stolem k tomu, aby udělali inteligentní ústupky? Třetí věc. Text, který je pro nás nesmírně důležitý, mám a týkající se těch přímých zahraničních investic. Vy jste řekla vyvážená řešení. No já bych rád věděl, co to znamená vyvážené řešení protože stále ještě je to problematické. Evropa musí být bdělá, chce, aby byla respektována, ale já si vždy kladu otázku, zda tady tedy nebudeme mít ani rybu, ani raka jako text závěrečný. A poslední otázka. Vy jste hovořila o Japonsku, Novém Zélandu, Singapuru a tak dále. Tato aktivita komise v otázce dohod volného obchodu by nás také mohla zneklidňovat. Podívejme se na Austrálii a Nový Zéland. Když se podíváme na trvalé udržitelné rozvo- ro- udržitelný rozvoj intenzivní Výměna obchodu se zeměmi vzdálené 2000 kilometrů a přepravou tisíce hektolitrů mléka, které se produkují v Evropě, no tak no to snad eh, eh, není eh, férový, čili spravedlivý obchod. O tom tedy mám své pochyby, ale těším se na naši diskusi. Merci beaucoup and now for the liberals. Děkuji. A za liberály Maritě Scháke. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině. Vítám vás zde na našem výboru pro mezinárodní obchod. Správně jste na úvod poukázala na to, kolik tady toho máme na stole, ale také kolik je toho ohroženo. O co zde jde? A jde o to, abyste ve, va, během vašeho předsednictví zapojila více občany do toho, co znamená obchodování na základě pravidel a multilaterální obchodování na základě pravidel, protože i ve vaší zemi se objevovaly protesty eh, proti těm technicistním záležitostem, proč je obchod důležitý a eh, my tedy doufáme, že eh, tento obchod založený na pravidlech budete propagovat tak, aby to bylo přínosné pro všechny. Já bych se chtěla zaměřit na jednu tématiku, která už zde byla změněna, a to je kontrola vývozu zboží dvojího užití. Věnovali jsme tomu opravdu velké množství času v Evropském parlamentu a myslím, že jsme se dobrali solidního stanoviska s širokou podporou, co se týče technologií dohledu, což může mít dopady na kybernetickou bezpečnost, ale i na lidská práva pro osoby na celém světě. A je to třeba tedy také zanalizovat, než bude udělena licence vývozcům. Bohužel eh, tato agenda se během bulharského předsednictví neposunula kupředu a proto se těšíme, že naleznete pozici na radě eh, během svého předsednictví, proto, abychom mohli stát, vstoupit do trialogu, protože jinak by to byla promeškaná příležitost a přejeme si, abychom zde našli co nejširší konsenzus a maximální zlepšení. Takže přejeme vám v této oblasti mnoho úspěchů a přejeme úspěšné předsednictví. Děkuji že žadov tady není. Za GUE je tady Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině, za vaše úvodní slova. Ano, asi je zde obrovské množství horizontální legislativy i bilaterálních dohod, o kterých se bude diskutovat na radě a tedy i ve spolupráci s Evropským parlamentem. Navázal bych na poznámku své kolegyně že musíme více zvažovat multilaterální obchodování, zvláště rakouské předsednictví by zde mělo kráčet v čele i v souvislosti s vaší vnitrostátní rakouskou diskusí, jak se vyhýbat zdrojům konfliktů a solidárně zacházet i s lidmi na jiných kontinentech a v jiných regionech. Proto se domnívám, že je nezbytné, když hovoříme o VTO, výrazně mm, zdůrazňovat princip spravedlivého obchodu. A zajímalo by mne, jak se tomu budete v příštím půlroce konkrétně vy věnovat. Takže spolupráce založená na pravidle. Spolupráce s USA a s Čínou. Čína předložila určité návrhy do té všeobecné diskuse o tomto tématu. A v souvislosti s těmi spory, eh, bilaterální vztahy s USA, jste uvedla, že ostatní země VTO by zde měly a musí intenzivněji spolupracovat. Eh, zatím ještě nebyla zavedena cla na evropské automobily, ale jsou zde zavedená cla na čínské produkty a eh, tím pádem vlastně eh, je to problém pro evropské vývozce automobilů na čínské trhy. A potom bilaterální dohody. Měla by se ještě dojednávat dohoda s Mercosurem, nakolik si uvědomujete i ty obavy, které se objevují v OSN, že schválením pesticidů v brazilském národním schromáždění a státem Brazílie jsou podkopávány standardy a normy, které spochybňují podle mého našeho názoru možnost uzavření této dohody. Za třetí, víceletý finanční rámec. Do jaké míry jsou zde zvažovány vlastní eh, zdroje a nakolik se na ně zaměřujete v rámci předsednictví, abychom co nejrychleji dospěli k řešení při utváření struktury VFR. Multilaterální investiční soud je téma, která jste nezmínila. Bude v této oblasti činné rakouské předsednictví? Děkuji. A za AFDD e pan Dartmouth. Děkuji. Chci se soustředit na USA a celá na automobily. Podle statistik z, Eurozo- z eurozóny mělo USA obchodní deficit v obchodování s Evropskou uní 147 miliard dolarů. Já moc eh, nevěřím tedy na tu, eh, na tu kalkulaci deficitu, který, kterou eh, přišel Kolber a tedy celou tou definicí merkantilismu. Ale prezident Trump asi ano a vždycky se zajímá o deficity a přebytky obchodování. Spojené státy mají obrovský obchodní deficit ve vztahu k členským státům Evropské unie. A tam, kde jde o auta, o kterých tady hovořili kolové, kolegové, je asi dobré poukázat na to, že americké clo na dovážená auta je 2,5%, zatímco evropské clo na dovážená auto je 10%. Takže jestliže chcete poskakovat a pokřikovat, že Spojené státy se chovají ostudně, možná by bylo dobré si na začátek přiznat, že bychom měli snížit evropská cla z dovážených vozidel. A já si dokonce myslím, že by to měla být jedna z priorit rakouského předsednictví. Ano, ale ten deficit je na té dobré straně. Ne, tedy na straně zboží, nikoli na straně služeb. A konečně paní Žami. No proč ne? Já nemám opravdové otázky. Je tady celá řada témat, na mm, které upozornili už mý předřečníci, zemědělství, mlékárenský sektor. V souvislosti s dohodou Austrálie, Novém Zélandem to nás velice zleknidňuje. A jaká opatření tedy hodlá uskutečně rakouské předsednictví v souvislosti s současnou situací s USA, ale co je pro mě hlavní otázka, to je ten neklid týkající se přístupu Rakouska. Zdá se, že vy máte pocit, že tady rozdělování eh, se západu východu a že současný vývoj spolupráce s Čínou nejde zrovna dobrým směrem. Tady chci znát podrobněji vaše cíle. Děkuji vám. A za zelené ještě pan Buchner, trošku později, ale přece jenom ještě dorazil včas. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině, že jste přišla diskutovat s námi. Já mám tři otázky. První otázka navazuje na to, co už řekl Helmut Scholz. Spravedlivý obchod. Víte, že zejména potíže obchodu vedou k celé řadě příčin útěku. Je to bod, s nímž máme veliké problémy, ale mohlo by to pomoci tyto problémy řešit právě prostřednictvím obchodu. V současné době je například aktuální dohoda či změna dohody s Marokem týkající se západní Sahary. Eh, mohla byste nám k tomu něco říci? Moje druhá otázka. Eh, hodláte provozovat aktivnější obchodní politiku týkající se Ruska a Číny, eh, to jsou u nás takový malí zasmolenci a tady by se něco asi mělo udělat. A třetí centrální otázka, ale o tom už se zmínil pan předseda. Jak to vypadá se zbožím dvojího užití? Pro mě není přípustné, aby Žerada teď potřebovala dvojnásobně dlouhou dobu a stále ještě nedospěla ke společnému stanovisku. Ve srovnání tedy na rozdíl od parlamentu. Právě teď jsem dostal dopis od vašeho zastoupení zde v, Rako, eh, pardon, v Bruselu. Pravděpodobně ho budete znát. A sice že jak si eh, Rakušané nemohou toho mnoho udělat se současným postojem rady, ale to my nemůžeme jen tak akceptovat. Tady se jedná o životy lidí. Vy jste řekla, že moto vašeho předsednictví bude Evropa chrání, ale ta ochrana, ta se přeci vztahuje nejenom na nás, kteří zde sedíme, ale také na lidi, kteří jsou mimo Evropskou unii. A tady, domnívám se, máme podstatný problém. Budeme-li postupovat nadále tak jako doposud, tak prostě nedojde za rakouského předsednictví k, um, eh, ukonče, k završení příslušného nařízení. Prosím, postarejte se o to, aby k tomu přece jenom došlo. Děkuji vám. Paní ministrině, teď máte 10 minut na odpověď. No, budu se snažit. Děkuji vám za vaše otázky. Nejprve velké téma USA VTO, ale potom samozřejmě nezapomenou na zboží dvojího užití. To nejdůležitější je, abychom, nebo že ve VTO máme organizaci, kterou musíme podporovat, kde však zároveň rovněž musíme pracovat na změnách v rámci transformace celého hospodářství se také transformují obchodní vztahy. Přátelé z minulosti nejsou přátelé současnosti nebo takovými přáteli, jakými v minulosti byli. A důležité je, abychom zde dále pracovali. My jako předsednictví rady samozřejmě s neklidem sledujeme současný vývoj a chování USA a pokoušíme se společně s komisí ovlivňovat tu situaci, ale zůstáváme realisté v této souvislosti co se týká nalézání rozhodování na druhé straně a zejména také komunikaci o rozhodováních. Když se podíváme zpět, zavedení tarifu, a to víte rovněž, ještě nikdy nikomu neprospělo. Za Buše seniora i za Obamy, když zavedli tarify, Obama ostatně dokonce i na pneumatiky, <clears throat> tak to vždycky bylo nevýhodné pro pracovní příležitosti v USA. A když se budeme soustředit na VTO a chceme-li zlepšit její funkce, schopnost, <clears throat> tak to platí jak pro dohled, ale také pro funkci řešení sporů v rámci těch tří nejdůležitějších úloh, které VTO má. Tady musíme být velice bdělí. <clears throat> Už tady zazněla řada nápadů. Jedním z nich, jednou takovou myšlenkou je mít flexibilnější mandáty pro vyjednávání, jak jsme to viděli po Buenos Aires, protože eh, jednomyslnost je velkou výzvou. Možná, že bychom nejprve mohli vytvářet určitá takové centrální týmy, jádrové týmy a v dalším kroku to rozšiřovat, čili nové formy a já se domnívám, že na to musí se VVT opracovat. Také musí existovat nová pravidla pro průmyslové subvence, pro duchovní vlastnictví a diferenciaci jednotlivých vývoj, rozvojových zemí. Promiňte, jistě není možné, aby se Čína se skrývala za pláštíkem um, eh, o, o razítkování jako rozvojová země. To si myslím, že nemůže pokračovat, stejně tak jako provozovat transparentní řešení sporů a posílení VTO jako instituce právě z titulu transparentnosti a dohledu. Toto je proces, který je třeba mm, podpořit na obou stranách, jak ze strany členských států, a tady by Evropská unie měla mít takovou funkci pohonu a podpory ale i VTO samotná musí předkládat nové ideje, abychom postupovali rychleji a zabudovali eh, příslušné garance. A co se týče <clears throat> zavádění cela na ocel a hliník, tady musíme, a myslím si tedy, že už jsme zcela jasně reagovali, mírně, ale jasně, že clo z Ameriky po, zase bude mít za následek naše cla, ale bude to jako bumerang. Vystřelím tarif, eh, o to více mi jich vrátí, no, tak trochu se nám vysmívali s Harley Davidsonem, ale viděli jsme, že Harley Davidson už oznámil, že bude redukovat pracovní příležitosti v USA. Na jedné straně musíme jednat přísně a semknutě jako EU a dojde-li k další hrozbě, hmm, tak je třeba, abychom reagovali odpovídajícím balíčkem. Ten první balíček neobsahoval jenom ty Harley Davidsony a další, ale také ocelářské výrobky i některé zemědělské produkty. Když přijde balíček, znamená sešněrovat další balíček, ale předtím, a za to se Rakousko staví a můžete se na to spolehnout, že budeme stavět mosty, už jsme stavěli mosty mezi Brazílií a Evropou. <clears throat> My ležíme v centru Evropy a proto známe důležitou funkci zprostředkovatele. A jak budeme nakládat eh, s tou informací německého automobilového průmyslu, že by mohli víc nulovými tarify, protože poptávka se nedefinuje po autech podle tarifu, ale podle jiných kritérií. Tady je samozřejmě třeba zohlednit také příslušné mechanismy VTO. My je sami nemůžeme vytunelovávat. Nemůžeme tady působit jako nástroj USA právě proto, abychom vytunelovávali VTO. Může to být naopak jasným signálem VTO zde předkládat návrhy pro nacházení řešení v této souvislosti, tedy, čili my velice silně na tom budeme pracovat. Teď k tématu rozvoj, trvalý udržitelný rozvoj jako součást obchodní politiky, to je samozřejmě podstatným faktorem vyvážených obchodních dohod. Kapitola o trvalé udržitelnosti bude vždy z naší strany podporována. Sankce nemohou eh, být prostředkem světícímu čeli. My musíme vybavovat, eh, vytvářet takové dohody, které budou skutečně mít vysokou kvalitu. Tady to znamená možnost provozovat obchod eh, a také vytvářet standardy kvality i při vývozu i v oblasti potravin, v oblasti chovu zvířat, abychom tyto naše standardy, tyto naše normy vyvezli i do rozvojových zemí, aby je pak také dodržovali. A jo, teď bych se ráda věnovala tématu, co jsem si tady napsala ten screening FTI, těch zahraničních přímých investic, ano, to my velmi podporujeme. Co jsem měla na mysli, když jsem řekla vyvážený? To neměla být žádná hrozba. Mělo to signalizovat, že samozřejmě tady eh, nejrůznější země Evropské unie eh, také mm, přicházejí s různou opozicí. Eh, protože i to, co bylo předloženo, vzniklo na základě četných diskusí, ve, tak jak to prostě také přísluší Evropské unii, aby byl vyslyšen každý hlas. A My naprosto jasně dáme do popředí monitoring. Chceme sledovat vývoj, vytvářet, rozpoznávat vzorce a k ním se vyjadřovat a vyměňovat si zkušenosti. A já hovořím z hlediska zkušenosti 22 let ve vedení Telekomu. Tady jsem viděla, že byly velmi silné investice i v oblasti textilního průmyslu i jiných. A to, to, to poháněla zejména Čína. Ale zároveň chceme mít otevřenou EU, chceme být EU jako otevřená světu aby tady byla nalezena dobrá kombinace. A mě důležité, pro mě je důležité, aby při těch tří straných jednání, která budou dnes zahájena, se diskutovalo o všech rozdílných pozicích, aby byly všechny vyslyšeny. Ale zároveň je pro mě důležité, abychom dospěli ke screeningu FDI, což by nemělo bezprostředně zasahovat do subsidiarity jednotlivých zemí. Samozřejmě přísluší zemi a příslušné firmě jak si učinit poslední rozhodnutí, ale my musíme tady sem vnést transparentnost. K nématu zboží dvojího využití, použití tady, pardon, Tady to je velmi důležitý bod, viděli jsme to a vaše kritika je slyšena. Proč tady nedošlo k odpovědi? Ze strany bulharských kolegů my už jsme 9. července několik dnů po té, co jsme převzali předsednictví rady, odpověděli. My se samozřejmě budeme věnovat tématu. Také si ho velmi ceníme. Ceníme si i té přípravné práce, která již proběhla. A chceme aby zůstala zachována koherentnost strategického vývozu příslušných režimů, aby tady existoval příslušný dohled, protože chceme vysokou míru bezpečnosti. Ale důležité je, abychom zároveň, protože vždycky tady jsou dvě stránky mince, abychom zachovali konkurenceschopnost a legalitu, právnost obchodu. Dám vám příklad, když auto hasičů pošlete, vyvážíte do určitého regionu, je třeba zohlednit to, že <clears throat> určité země mají taková takové instituce, které eh, rozhodují jednotlivě. Může se to použít pro ochranu, ale může se to také přemontovat, přebudovat. Ale to nelze rozhodovat na té nejvyšší úrovni, tady je třeba konkrétně lokálně také to přeskoumat. Důležité je, abychom Mm, se mohli spolehnout na země, které velice intenzivně v této oblasti spolupracovaly. Ono to zní velmi jednoduše, ale je to velice komplikovaná oblast. My to pečlivě promyslíme a samozřejmě do našich úvah zapojíme Evropský parlament na základě intenzivních diskusí během příštích šesti měsíců. Konkrétní výsledek vám ještě nemohu dát, ale mohu vám slíbit, že se okamžitě tohoto tématu chopíme stejně tak, jako už jsme to udělali 9. července. Obchodní dohoda s Mercosurem. Velmi významný bod této obchodní dohody je, že musí mít vysokou kvalitu. Pro mě jsou nástrojem, jak vyvážet také naše normy, naše standardy vysoké do jiných zemí, které v této oblasti <clears throat> ještě mají možnosti vývoje. A k Mercosuru je zůstává několik otázek otevřených, to je, ne, není pouze téma zemědělství, ale také téma produktů. Máme tady určit důležitá témata, jako je transparentnost, otevírání se. Musíme prostě vytvořit spravedlivou situaci, férovou. A tady si myslím, je kvalita důležitější než rychlost. Uvidíme, co se dozvíme v nejbližších dnech a také to prostudujeme. Já jsem si naprosto vědoma toho, že tady musíme být velice bdělí i co se týče naší spolupráce. Na druhé straně je to velkolepá šance. Šance pro vytváření nových pracovních příležitostí v Evropě. Tady máme slibný úspěch. Tak doufám, že tím jsem odpověděla na většinu otázek. Děkujeme vám, paní ministrině. Pokud je pomalost argumentem pro kvalitu určité dohody, tak eh, dohoda Mercosur bude určitě nejlepší dohoda na světě, protože už ji vyjednáváme přes 20 let. Nyní máme další kolegyně a kolegy a řekl bych, že byste se měli držet asi dvou minut a pan Danty má slovo jako první. Děkuji. Eh, stačí mi asi méně než dvě minuty, protože vaše eh, replika k tématu Mercosuru už zde zazněla, takže chci popřát paní ministrině vše dobré pro rakouské předsednictví. Doufám, že se mu podaří uzavřít celou řadu mezinárodních otázek a že bude úspěšně působit i v dalších oblastech. Kromě Mercosuru, což je téma, které bylo již zmíněno, chci zmínit také téma Rusko. Na minulé radě se o dalších šest měsíců prodloužily sankce vůči Rusku, takže na konci eh, vašeho pololetí se tato téma opět bude řešit. Takže jaký je váš postoj vůči Rusku eh, ve vztahu eh, k tématu obchodních vztahů s Ruskem? Děkuji a nyní má slovo Nadia Hirš. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní ministrině, děkuji, že jste přišla mezi nás a blahopřejeme k, certif- k schválení CETY, ratifikaci CETY. V Německu se to ještě nepodařilo, ale pracujeme na tom a doufáme, že se to podaří. Mám dvě konkrétní otázky. Za prvé otázka obchodu a věrohodnosti. Zajímalo by mne, nakolik vy se zasazujete o to a vaše vláda se bude v rámci předsednictví zasazovat o to, aby naše zóna volného obchodu, náš evropský volný um, vnitřní trh, byl chráněn a také, aby byly chráněny všechny čtyři svobody, svobody volného pohybu eh, zboží i osob v našem šengenském prostoru. A druhé téma, které už bylo zmíněno, a sice eh, boj proti příčinům eh, uprchlictví. Například v Africe velmi intenzivně působí Čína a všichni víme, že to nedělají pouze z lásky k bližnímu, ale že tam mají i své ekonomické zájmy. Hmm. No, jaká je zde vlastně strategie EU a obchodování s Afrikou a co jde očekávat od vašeho předsednictví právě také v eh, ve zvyšování hospodářských perspektiv lidí přímo a na místě. Nakolik toto bude také jedno z témat vašeho předsednictví? Děkuji. Děkuji. A nyní Ima Rodriguez Pereru. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Vítejte na našem výboru. Za prvé bych se chtěla zeptat, jakou roli připisujete obchodní politice jako nástroj týkající se obrany lidských práv. Vy už jste hovořilo o významnosti kapitoly trvale udržitelného rozvoje. Jak chcete zaručovat také aplikovatelnost kapitol, které jsou součástí trvale udržitelného rozvoje, ale přitom tady jsou také lidská práva. Za druhé, jakým způsobem hodnotíte preferenční systémy a veškerou situaci související s dohodami Afri- s africkými státy? A co se týče obchodní politiky v souvislosti s lidskými právy, jak hodnotíte postoj OSN a jejich návrhu eh, k tomu, aby nadnárodní systém mi mm, dodržovali za sady lidských práv. Co se týče bilaterálních dohod, ráda bych věděla, jak nahlížíte na situaci obnovy dohody s Marokem, jaký harmonogram máte pro vyřešení mm, zejména problematiky rybolovu v souvislosti s dohodou s Marokem. A pak navážu na pana Danteho. Jaký je váš postoj týkající se vztahu s Ruskem? A na závěr, co se týče VTO, vy jste tady už odkázala na celou řadu cílů, které by byly třeba dosáhnout. Jsou to cíle, o kterých se stále hovoří, <clears throat> ale to důležité je, jak je můžeme úspěšně uskutečnit. Děkuji vám. Thanks. Uh, děkuji. Aleksandr Káblik. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině, že jste sem přišla mezi nás. Vy už jste vlastně odpověděla na moji otázku týkající se vztahu EU a USA, ale rád bych podtrhl roli Evropského parlamentu a význam přístupu EU vůči USA a možnou reformu VTO. Zazněly už zde důležité otázky, odpovědi. A vy jste i ministrní pro digitální záležitosti. A chci se zeptat, jak se e, postaráte o to, aby obchodní dohody a politiky byly více v souladu s digitálním věkem, například datové toky, co by součást e, nových dohod, a nebo přílohy, které zohlední eh, digitální záležitosti i v těch stávajících dohodách. No to jsem se chtěl zeptat, děkuji. Děkuji a nyní pan Průst. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste tady. Já se těším, že se účastním nastávajícího příštího třístraného jednání o přímých zahraničních investicích a také mě těší přístup rakouského předsednictví k tomuto tématu a to je strašně významné předsednictví. To je poslední předsednictví před evropskými volbami. A proto je třeba, abychom pokročili v projednávání těch zásadních témat. Kolegové hovořili o rovnováze já jsem si vyslechl, že pro vás je důležitá tedy Evropa, která chrání a to bude hlavní osou vaší politiky. Já si myslím, že napříč Evropským parlamentem jsme si všichni všimli, že tedy tady už skončila ta naivita Evropského parlamentu, co se týče spolupráce s Čínou, co se týče našich nástrojů v oblasti bezpečnosti a obrany. Uh, co se týče zboží dvojího užitý, ale máme tady pevnější postoj a rozhodnutí parlamentu, mm, když u rady to ještě není tak jasné, rád bych věděl, jak vy nahlížíte na tuto lekci, eh, kterou jsme učinili v oblasti volného obchodu. Protože řada lidí nerada hovoří o volném obchodu, eh, protože když se hovoří o volném obchodu, lidi to chápou jako divoké obchodování, zatímco když hovoříme o spravedlivém obchodování, to je něco jiného a proto já upřednostňuji tento výraz. Já vždycky říkám, že podpis o dohod o volném obchodě je nesmírně důležité, ale ještě lepší je respektovat. A v této finanční matici je třeba mít důsledný rozpočet, <clears throat> abychom umožnili také kontrolu podpisu těchto dohod, které se budou násobit, už jste hovořilo o Singapuru, Japonsku, které se budou přidržovat k těm ostatním. Proto bude důležité mít také prostředky pro sledování těchto dohod, protože to, co očekávají naše podniky a naši občané, že až budou ty smlouvy podepsány, že budou také respektovány. A poslední bod k solidaritě mezi státy. Chceme-li, aby Evropa byla respektována, je skutečně třeba, aby celý soubor členských států byl solidární, co se týče sankcí, protože eh, jinak tady budeme mít eh, vlastně oslabení. Děkuji. Kar- Karolín. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás, paní ministrině. Chci se omluvit za spoždění. Byla jsem na dopravním výboru a váš kolega pan Hofer představoval program a tato zasedání probíhají paralelně, takže jsem zde nemohla být od samého počátku. Doufám, že se tady nebudu opakovat. Obchodní politika může pomoci při zlepšování kvality života, ale musí být také spravedlivá. Na tom se shodneme. A jak umožnit obchod pro všechny? Pro mě to znamená, že Eh, budou hájena práva pracujících i životní prostředí ochraňováno a že musí mít stejný status jako například liberalizace cel nebo přístup na trh. A já mám na vás následující otázky. Budete se eh, v radě zasazovat eh, pro silné eh, kapitoly udržitelnosti, kde budou zváženy i třeba sankce při nedodržení. Francie jde tímto směrem. Jak to vypadá s Rakouskem? Další otázka. Můžete mi vysvětlit, proč všechny kapitoly podléhají systému řešení sporu, ale nikoli kapitola Eh, udržitelnosti, proč je zde tato nevyváženost. A potom téma ta, eh, eh, není to CETA plus mnohem zaostává, takže jak se zachováte v souvislosti s dohodami s Japonskem a Singapurem, které jsou těsně před podpisem, protože ti ještě neza, neratifikovali určité úmluvy ILO. Budete to schválit schválíte to až okamžiku, kdy je podepíší? a potom CETA a referenda. Strana FPE oznámila před vstupem do, do vlády, že si přeje referendum, teď to vypadá trochu jinak. Dovede si, ty si představit obecně v budoucnu, že by byla referenda o obchodních dohodách? Eh, ano nebo ne, pokud ne, tak proč? A potom eh, rozsudek eh, soudního dvora týkající se FTA se Singapurem znamená to, že by pak tedy nebylo zapotřebí souhlasu ehm, ehm, vnitrostátních parlamentů. jak je váš pohled na tuto záležitost? Děkuji. A v neposlední řadě má slovo pan Salafranka. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji i vám, paní ministrině, přeji vám hodně štěstí ve vašem předsednictví. Já bych eh, rád eh, zdůraznil ten přechod z protekcionistické Evropy k Evropě, která chrání. A proto se vás chci zeptat v souladu s tím, na co už se ptala předřečnice. Eh, když se podíváme na část práce, která náleží komisi při revizi, máme tady jazykové právníky ale řadu věcí musí dělat rada. U těch smluv dohod, kteréž byly jak připraveny s Japonskem, se Singapurem a tak dále, dáte nám dostatek času, aby Evropský parlament mohl před koncem našeho mandátu přistoupit k ratifikaci alespoň za tu komunitární část. Také jste hovořila o dohodě EU-Mercosur. My, jak už řekl pan předseda, vedeme dlouhá léta tato jednání a dospěli jsme ke dvěma závěry. Máme tedy dva závěry posledních dvou setkání rady. A všichni teď očekáváme vyvážené vyjednávání, ambiciozní vyjednávání za politickou stranu, tedy, pardon, politická spolupráce už byla završena a my tedy vám přejeme hodně štěstí ale chápeme, že vyjednávání této dohodu příle, eh, dohody náleží komisi, ale členské státy musí se hrát svou roli. A proto je důležité, abyste si eh, jako rakouské předsednictví uvědomili význam této doby a je třeba, abychom v Brazílii a v jiných státech Eh, jak už se to podařilo tam, nalezli eh, nastolení spravedlivé spolupráce i s ostatními zeměmi Latinské Ameriky pro vytváření pracovních příležitostí. Děkuji a já bych měl tři věci na vás, paní ministrině. My jsme nyní hovořili o celé řadě různých dohod. Kolumbie, Peru a eh, dohoda se Střední Amerikou ještě Rakousko neratifikovalo, to bude vypadat dále. Za druhé, Evropský parlament již dva roky vyjednává s radou o přístupu k informací, zapojení o vyjednávání mezinárodních dohod, výměně dokumentů. My jsme původně chtěli stihnout dohodu s bulharským předsednictvím, ale rada toho nebyla schopna. Takže nyní vkládáme naše naděje do rakouského předsednictví, že dojdeme schody. Bylo by to nepěkné, kdybychom na konci legislativního období jako parlament museli radu žalovat u soudního dvora. Eh, takže vkládáme do vás velké naděje, že se posuneme ku předu v této záležitosti. A třetí téma. Jaké je vaše měřítko úspěšného předsednictví? Dvě uzavřené legislativní akt produkty, například zboží dvojího užití a FDI, nebo kam byste položila tu laťku pro úspěšné předsednictví. Děkuji vám. Já bych možná stručně obecně ještě pohovořila o našich cílech. Evropa, která chrání, to má tři zásadní aspekty. Klasická část té ochrany, kterou projednáváte zde s kolegy, potom digitalizační část, která jasně říká digitalizace za účelem ochrany prosperity a pracovních míst v Evropě a třetí část, která je pro nás také důležitá, ještě zde nebyla zmíněna, je vztah k zemím západního Balkánu. V této souvislosti už se konala konference ve Vídni, kde jsme také výrazně se zabývali tématem digitalizace. A i zde je naším cílem, a byl to jasný signál, který jsem vyslala zemím západního Balkánu, více navzájem obchodovat, vytvořit eh, větší společný eh, trh, tak, aby zde investice evropských podniků eh, byly generovány právě na tomto specifickém vnitřním trhu. Vaše otázky. Začala bych tématem Ruska. Z našeho pohledu sankce nejsou nějakým způsobem samoučelné a Rakousko vždy jednalo v tom duchu, že je nesmírně důležitý dialog. My podporujeme konsenzus Evropské unie. To tedy znamená, že jsme viděli, že je potřeba zde určitý pohyb a potom by bylo možné nějaké postupné e, přizpůsobení krok za krokem, ale je třeba, aby se prostě ta druhá strana nějakým způsobem pohnula. Téma Afriky e, jako důležité téma Vidím ten boj proti příčinám uprchlictví, to je zásadní téma týkající se zemí, ze kterých se utíká a e, obchod je důležitý nástroj a ne, nesmí se ale tyto dohody obchodního charakteru přetěžovat. Když si vezmeme, e, jak se poukazovalo na délku vyjednávání dohod s Mercosurem, podobně to bylo také v souvislosti s Kanadou a Mluvím zde z vlastní zkušenosti, byly to velké výzvy eh, s tou realizací. Eh, jak došlo ke změnám v USA, tak se trochu změnila také atmosféra. Sami jste to zmínili, je zapotřebí mít kvalifikovaná nová obchodní partnerství, která nejsou ale také příliš přetížená a sankce podle mého názoru e, nikdy nejsou řešením ani v obchodních dohodách považovat eh, obchodní dohody, digitalizaci a obchodní toky jako důležité navzájem propojit, to eh, beru na vědomí a ráda to zohledním. Myslím si, že v celém tom eh, pojetí klademe důraz na digitalizaci, industrializace a reindustrializace Evropy i formou umělé inteligence a robotiky, které přispějí k tomu, aby se sem vrátil již jednou ztracený průmysl Eh, takže toto jsou témata, která jsou eh, velice důležitá, ale samozřejmě v rámci toho celého kompletního balíčku. Potom jste se ptali na následující témata. Obchod, práva pracovníků a životní prostředí. To přetížení obchodních dohod nás vlastně zavedlo do těch problémů, včetně netransparentnosti. Myslím si, že je důležité jednat transparentně a obchodní dohody by podle mého názoru neměly být přetížené. Podporujeme dohody s Japonskem, se Singapurem i s Větnamem a budeme podporovat, jak to jen bude v našich silách. S tím souvisí i téma ochrany investic, které je od nich oddělené, takže můžeme začít s obchodováním a potom dále eh, rozvíjet eh, tu další podporu v tomto duchu. Ano, tak toto téma už jsme měli. Eh, potom mezinárodní dohody, interinstitucionální dohody a tvorba legislativy, jenom abych si to zapamatovala, co už všechno zaznělo. Naším cílem je toto. 30. května se konalo politické zasedání a předsednictví informovalo a konzultovalo eh, další kroky a obsah. Nás těší, že můžeme vést interinstitucionální rozhovory Přejeme si vznik vyváženého balíčku, myslíme si, že je potřebný a my ho podpoříme. Chápeme to přání, aby zde byla transparentnost, ale nejsme v tom sami a jsme svědky toho, že existují velice kritické postoje. My se náležitě zasadíme o to, aby jsme si vyslechli příslušné názory. Potom to poslední téma, to bylo téma rozvojových zemí, už jsem ho krátce zmiňovala. A systém všeobecných preferencí, jistě to je důležitý nástroj pro rozvoje země, dává jim zásadní přístup na evropský trh a nás těší, že zde je vývoj v tomto duchu, že se tedy zde komise pohybuje také tímto směrem, s velkým zájmem se tomu budeme věnovat a náležitě to podpoříme. A pak zde bylo téma Kolumbie. Uvědomujeme si význam tohoto tématu, také eh, to přijímám ráda jako podnět, podíváme se na to a uvidíme, jak zde náležitě postupovat dále. Eh, to upozornění na možnost evropské žaloby. Samozřejmě tuto možnost máte, ale není to náš eh, cíl a zájem a domnívám se, že prostřednictvím rozhovorů a jednání eh, se možná posunuje před, předtím někam dále. Já bych ještě zareagovala, protože co se týče těch referent o obchodních dohodách. Referenda, to jsou nástroje, které jsou k dispozici samozřejmě každému. Já nemohu posoudit minulost, tehdy jsem ještě nepůsobila v politice. Mohu vám tedy jenom říci, to, jak nyní hodnotím obchodní dohodu s Kanadou, je velice vyvážená, velice kvalitní, ne nejkvalitnější obchodní dohoda, kterou kdy EU uzavřela. To jsou výroky, které zaznívaly napříč politickým spektrem v Rakousku. Ano, zaznívají nadále. Téma eh, postupu u soudního dvora. My zde máme jasné stanovisko naší legislativní rady eh, a také z jednotlivých míst EU, jednotlivých zemí, že zde nepanují žádné eh, obavy nebo znepokojení v souvislosti s ratifikací, že se diskutuje ten investiční soudní dvůr, který by měl vzniknout, tuto myšlenku podporuji, protože je to velká příležitost, kterou zde máme, i vlastně v souvislosti spolupráci s VTO mít vlastně takový eh, permanentní soudní instanci, kde na pět let by byli soudci, kteří by byli jmenováni Evropskou unii, Kanadou i třetími zeměmi, a měli bychom zde možnost postupovat velice kvalitně, podobně jako je to u těch pracovních soudů, mm, kde také třeba není stoprocentně soudní činnost, ale jsou na to vhodně eh, nastaveny. Já jsem působila předtím v ekonomické sféře, proto to také podporuji, že ty soudy nevznikají ad hoc, proto jsou i eh, vlastně nákladově výhodnější a myslím si, že by to také zvyšilo e-, efektivitu. My jsme se rozhodli, že tyto soudní instance nebo to hodnocení, právní hodnocení, že do něj budeme vkládat naši důvěru a pokud by se Evropský soudní dvor měl rozhodnout jinak, tak je to samozřejmě eh, něco, co se bude vztahovat na členské státy. Rakousko nebylo prvním státem, který provedl ratifikaci, ani posledním, byli jsme 12. Chtěli jsme před předsednictvím vyslat jasný signál eh, i směrem k vám, že to jasně podporujeme. Děkuji. Paní Hirš měla ještě jednu prosbičku. Já jsem se ptala, nakolik ten evropský vnitřní volný trh eh, hodláte hájit i se všemi jeho svobodami. Děkuji i v šengenském prostoru. Děkuji za připomenutí, ano. Volný pohyb osob i zboží je pro nás důležité téma, zásadní princip EU nikdy e, nebyl spochybňován. Pro nás je to jasné. Evropa, která chrání, e, musí zvládat zabezpečit své vnější hranice tak, abychom ve vnitřní oblasti měli tyto svobody. Mně se to e, týká osobně, protože já jsem z Kitzbühelu a když jezdím z Vídně do Kitzbühelu, tak vždy přejíždím přes eh, Německo kratší cestou, protože jinak by mi cesta trvala o hodinu déle. Obecně chceme najít komplexní řešení, které bude společné a v rámci předsednictví EU to vidíme tak, že hájíme vnější hranice a nikdo nikdy neřekl, že by se neměla chránit vnější hranice prostě celkově je, jaká je a to je e, náš cíl, abychom ji chránili, abychom mohli realizovat naše svobody tak, jak je to naplánováno. Děkujeme vám, paní ministrině, přejeme vám hodně štěstí a také mnoho zdarů v naší společné činnosti. Myslím si, že tedy jistě zůstaneme v kontaktu a že se podaří mnohé z toho, co jsme dnes projednali, zrealizovat. Děkuji vám. Okay, now we... Dobře, takže teď přejdeme k bodu 13. Nařízení o ochranných eh, doložkách. Tohle je něco nového, protože normálně tedy je jedinečná ochranná doložka pro každou dohodu zvlášť, ale nyní komise navrhuje přijmout nařízení o ochranných doložkách. A proto bychom se na to měli podrobně zaměřit. Abychom se ujistili, že naše zájmy eh, se tím řeší. Spravodaj pan Fielner tady dnes nemůže být a pan Salafranka ho zastoupí. Algunos comentarios y alguna reacción a la propuesta del. Pokud jde o reakce na návrh komise o univerzální podobě ochranných doložek v bilaterálních smlouvách vítá návrh komise, protože tyto doložky umožňují a jak si uniknout z některých nepříjemných situací. Spravda je přesvědčena tom, že celá řada pravidel však je již obsažena eh, v dohodách o volném obchodu a v tom má jistě pravdu, protože už tak tedy je vlastně ten prostor pro manévrování omezen. Nicméně, tam, kde je to vhodné, by měla být uplatněna eh, tato eh, obecně platná pravidla systémem mutatis mutandis také na bilaterální dohody. Návrh komise spočívá v transpozici stávajících bilaterálních pravidel v dohodou s Moldavskem, Bolívií, Peru a dalšími zeměmi. Pan zpravodaj má několik připomínek a pro, podporuje myšlenku nového horizontálního nařízení, které by eh, řešilo současná jednání, ale toto nařízení podle jeho názoru by nemělo předjímat možnost, by tedy nemělo vlastně nahradit automaticky ochranné doložky, které již jsou v platnosti v rámci některých uzavřených smluv, například těch, které byly uzavřeny v Azii se Singapurem a dalšími. A e, také pokud jde o smlouvu dohodu s Koreou a o e, prodej bana, o banánů. V rámci zemí Mercosur by měl existovat stabilizační mechanismus pro citlivé produkty, ustanovení která komise navrhuje, nejdou však dostatečně hluboko a měli bychom se poučit eh, z procesu modernizace dohod o volném obchodu a teprve poté předložit určité návrhy změn. Doufám, že zpravodaj bude schopen prodiskutovat jeho myšlenky, své myšlenky se stínovými zpravodaji co nejdříve. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že to je první možnost, tedy první výměna názorů, a jistě se k tomu budeme mnohokrát vracet. Kdyby tady byl zpravodaj, chtěl bych vědět, co myslí výrazem zavést eh, stabilizační mechanismus. Ale opakuji, že ochranné doložky jsou nedílnou součástí obchodních dohod, která umožní bránit se určitým hrozbám pro domácí průmyslová odvětví ze strany některých mm, produktů. Proto tedy doporučujeme eh, zavedení horizontálních ochranných doložek, které by byly obsahem všech bilaterálních smluv. Díky tomu bychom měli větší transparentnost a mohli bychom se také více spolehnout na tyto doložky. Eh, plánujeme však předložit některé vylepšující pozměňovací návrhy, k záležitostem, které považujeme za důležité. Pro naši frakci je zásadní bránit domácí průmyslová odvětví a zvláště malé a střední podniky a také zajistit, že tyto malé a střední podniky eh, dodržují všechny evropské normy. A v tomto ohledu například v návrhu chybí eh, určité základní normy ochrany životního prostředí a práce. A nám na tom velmi záleží. Evropský parlament by také měl požádat Evropskou komisi, aby upozorňovala na všechny potenciální problémy spojené s implementací bilaterálních dohod s třetími zeměmi. Tato povinnost už je například v dohodě s Kolumbií, Ekvádorem a Peru. Pokud jde o použití aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů, je třeba dát pozor na to, aby současný návrh nebránil parlamentu vykonávat své právo přeskumu. Čili my budeme asi muset požádat právní službu o stanovisko k této věci. K článku 6, odstavec 10 kontaktní místo v případě vyšetřování. Tam se říká, že pokud jakákoliv zainteresovaná strana dodá Evropské komisi zavádějící informace, Evropská informace, tyto, eh, komise tyto informace prostě nevezme v úvahu, ale myslí, myslíme, že by bylo dobré žádat i sankce vůči všem třetím stranám, které dodali chybné či zavádějící údaje o veřejným orgánům, jako například Evropské komisi. V tomto stádiu nechci hovořit do větších detailů, protože jde o první výměnu názoru, a protože čekáme na zprávu zpravodaje. Doufám tedy, že se k tomu budeme moci vrátit během příští diskuze. Děkuji. EKR, my vítáme tento návrh, považujeme spíš za návrh technické povahy. Jde o plošné zavedení stejné úrovně ochrany, jaká již nyní existuje v některých bilaterálních dohodách. Komise také správně předpokládá, že Evropský parlament přijde s některými požadavky na transparentnost, zapojení zainteresovaných stran a každoroční reportování. A myslím, že tedy v tomto ohledu se asi všichni shodneme. Pro naše frakci je důležité, aby vyšetřování běžela podle předem daného časového rámce a aby eh, jak tedy ta eh, dočasná i definitivní eh, opatření na bázi ochranné doložky byla dobře odůvodnitelná a v rámci určitého přesně definovaného časového rámce. Have a break, everybody. <laughs> Generally, in the overall... Obecně v kontextu liberalizace si musíme dát pozor na to, kde na ochranné doložky v tom smyslu, aby vlastně nezakrývaly protekcionářské snahy. Jinak bychom tím podrývali fungování dohod. A já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji k tomuto materiálu. Děkuji. Paní Hirze Alde. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Co se týče těchto obchodní preference, které byly právě uzavřeny, to lze použít pouze za jasných, předem eh, definovaných kritérií, aby se právě zabránilo tomu, co tady pak zaznělo, protože jinam by to mohlo být eh, zneužíváno k protekcionismu. Máme tady nebezpečí, že vznikne dojem o budoucích vyjednávání, že vůbec nebudeme mít zájem a budeme tady mít pořád zataženou brzdu. Je třeba také zohlednit eh, komplexnost tématu, která vzrůstá, stejně tak jako obchodní propojení. Máme tady velký počet bilaterálních dohod a proto by bylo dobré mít jednotný postup při uplatňování ochranných opatření. Pro nás liberál je důležité, aby zůstal parlament zapojený, aby panovala transparentnost, aby vše bylo srozumitelné a v tomto duchu se těšíme na další spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji vám. Děkuji, David Martin. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji tento návrh. Myslím si, že je rozumné mít horizontální dohodu a nikoli tedy postupovat země od země, případ po případu. Nicméně je to víceméně v souladu s tím, co jsme udělali v případě Koreji a Peru. Mě tedy vítěčí starosti dělá časový rozvrh. Já doufám, že dohody se Singapurem a Vietnamem bude možné uzavřít před koncem funkčního období tohoto parlamentu, i když tedy eh, ten eh, program je velmi nabitý. A já se chci zeptat komise, jestliže nebudeme eh, schopni dokončit práci na tomto návrhu před vypršením našeho funkčního období. Může nám komise slíbit, že tedy dá k dispozici podkladové údaje, ke kterým se budeme moci vracet. A já myslím, že by to neměl být eh, tady zásadní problém, protože vlastně už máme ustanovení, které říká, že máme 6 týdnů, 6 měsíců na prošetřování. A nyní tedy dávám slovo příslušnému zástupci direktorátu pro obchod. Děkuji, dobré ráno vám všem, děkuji za vaše otázky. Děkuji také za to, že můžeme vést tuto diskuzi. Já jsem si vyslechla tu předchozí debatu. Mluvili jsme také o dohodách o volném obchodu, o protekcionářské Evropě. A to je v podstatě tedy hlavní záměr těch bilaterálních ochranných doložek. My dáváme našim obchodním partnerům určité záruky, ale pokud se vyskytnou nějaké hospodářské problémy, měli bychom mít možnost pozastavit tyto preference či je odejmout. A o to v podstatě jde v tomto navrhovaném nařízení. Není to tedy mandát k vyjednávání, toto nařízení nepoužíváme proto, abychom definovali, co je třeba dojednat, ale jde spíše o nařízení, jehož prostřednictvím se chceme ujistit, že to, co jsme dojednali, může být použito a je implementováno do evropské legislativy. Jde tedy spíše o procedurální záležitosti, o to, jak provádíme vyšetřování, jak rozhodujeme, jak ty zainteresované strany se mohou zapojit do vyšetřování. To je tedy ten hlavní záměr a jak už jste řekl, pane předsedo, Možná, že se bavíme o horizontálním nařízení poprvé, ale není to poprvé, co se bavíme o takovémto typu nařízení. To už jsme zkoušeli v minulosti několikrát, v případě Koreji, Střední Ameriky, Kolumbie, Peru, Ekvádoru, Moldavsk, Moldávie, Gruzie. Čili my jsme nazbírali poměrně rozsáhlé zkušenosti a také jsme se opírali o návrhy parlamentu z minula při přípravě tohoto návrhu nařízení a myslíme si, že teď je tedy dobré přijít s nařízením, které se nám bude hodit i do budoucna a tak, abychom to celé vlastně nemuseli pořád dokola opakovat. Toto horizontální nařízení se tedy opírá o naše zkušenosti z minula a samozřejmě navrhujeme i jeho aktualizaci pokaždé, když je uzavírána nová dohoda. To je možné udělat do budoucna. Například v případě Mercosuru možná bude třeba přijít se stabilizačním mechanismem pro banány, nebo je to možné v případě, že je dohodnutý i nějaký mechanismus v rámci dohody. Nic, ta legislativa už existuje, nic nám v tom nebrání na, přesně naopak, můžeme to tedy zapracovat do nařízení. Je to tedy velice důležitá snaha, snaha zjednodušit postupy na základě nazbíraných zkušeností. Pokud jde o načasování, ideálně toto nařízení by mělo být hotovo v okamžiku, kdy vstoupí v platnost smlouva s Japonskem a Singapurem, ale to není naprosto nezbytné, protože vyšetřování v rámci ochranných doložek je možné zahájit i v případě, kdy tedy zjišťujeme, jaké účinky bude mít, že dohoda vstoupí v platnost, případně bude vypovězena. A to samozřejmě nějakou dobu ček trvá, my si musíme počkat, abychom viděli, jestli dojde ke zvýšení objemu vývozu a podobně. Není tu tedy přímá časová provázanost. A toto nařízení, a tady tedy souhlasím, že ideálně by mělo být hotovo, jakmile ta dohoda vstoupí v platnost, ale toto nařízení může být také opožděno a to nám nebrání tedy zasáhnout pokud by to bylo potřeba. My se tedy těšíme na návrhy, které potenciálně předložíte a doufáme, že pokud bude potřeba něco na nařízení zlepšit, tak aby byl solidní právní základ, který se nám pak bude hodit do budoucna u dalších obchodních dohod. A nyní tedy zpravodaj může uzavřít tuto debatu. Dobře, na mě je ten úkol to všechno schrnout. Já se nejprve musím omluvit za to, že jsem dorazil pozdě a můžou za to Brussels Airlines. Já jsem dorazil na letiště v 6 ráno a letělo mi to v půl desáté nakonec. Ale tedy k tomuto tématu. Prostor pro manévrování nemáme až tak velký v rámci legislativy VTO a rámcových dohod, ale já si nemyslím, že by to měl být zásadní problém, protože se toho od nás zase tolik nečeká. Můj skvělý uh, kabinet mi řekl, že někteří kolegové upozornili na to, co by mělo být úplně základní. Totiž, že z tohoto horizontálního nařízení by se neměl stát nástroj protekcionářské politiky. To je tedy něco, na co se asi ještě budeme muset zaměřit. Já bych chtěla něco přidat k návrhu komise. Některé ty prvky, kde jsme tedy úspěšně modernizovali eh, některé naše iniciativy jako SME Helpdesk, který Helpdesk pro malé a střední podniky a podobně. Šlo prostě o iniciativy, díky kterým se naše nástroje staly dostupnější a transparentnější. A to jsou prvky, které by se měly objevit i v tomto nařízení. A tím tedy uzavírám svoji vystoupení, těším se na další spolupráci s kolegy. Děkuji. Takže tím jsme skončili tento bod programu a znovu se sejdeme v půl třetí, tady v této místnosti.